Herr Präsident. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. In den letzten zwei já jsem velice rád, že jste, se mezi, že jste mezi nás zavítal. V posledních dvou letech jsem vás dvakrát v parlamentu navštívil.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 right channel. Does it work now? Yeah. Herr Präsident, Pane předsedo, eh, děkuji vám, že jste mezi nás zavítal a to v rozhodující fázi. Eh, právě jsme se dozvěděli, že eh, přece jen existuje a bude příměří zbraní v Sýrii, což se týká bezprostředně také vaší země. My jsme absolvovali dvojí setkání v Bejrutu a už tehdy jsme se o tom intenzivně bavili a víme, jak obtížné je zajistit mír v celém regionu. Víme, že vaše země v rámci různých střetů mezi politickými a náboženskými skupinami značně trpí. Máte zhruba 1,4 milionu uprchlíků v zemi, v zemi, která má 4 miliony obyvatel, což je zátěž, jakou si my zde v Evropě nedokážeme představit. My se cítíme být pod velkým tlakem kvůli eh, všem těm problémům a nákladům, které jsou s spojeny, ale ve srovnání s rozměrem eh, tohoto problému ve vaší zemi jsme skutečně, je to u nás zanedbatelné. Čili já bych chtěl říci hned na začátku, že my, a to se týká Sýrie, musíme dělat mnohem více než dosud pro to, aby se ulevilo také vaší zemi, aby to byla schopna unést. Já bych vás prosil, abyste nám řekl něco o vnitropolitickém vývoji v Libanonu. Už jsou to téměř dva roky, co není v Libanonu prezident, nebo nešlo, nedošlo k dohodě na kandidátovi. A je to tak, že prezidentem v Libanonu musí být křesťan podle ústavy a zatím tedy nedošlo k dohodě mezi křesťanskými skupinami a možná, že byste nám mohl říct eh, také s šíjety, eh, jak eh, to řešení probíhá dále. Když se podí, ohlédnu za historii Libanonu, tak ve škole jsme se učili, že Libanon je švýcarském Blízkého východu. A pokud by se podařilo křesťany, šijity a sunity opět sjednotit a smířit v pokojné eh, komunitě a to v rámci eh, Libanonu. Mohl by se Libanon stát eh, takovým příkladem, zářným příkladem eh, v regionu. Eh, žádná jiná země nemá takový potenciál jako Libanon a možná, že právě eh, v těžké hodině, než se, v níž se dnes zacházíme, bychom mohli začít pracovat právě na této koncepci. Sejde الرئيس الزملاء الكرام بداية أن أشكر مجلس النواب البلجيكي ورئيسه دولة الرئيس سيفيد براك على دعوتي لزيارة بلجيكا وتضمين برنامج الزيارة هذا Takže chci vyzdvihnout, um, poděkovat belgické vládě i Evropskému parlamentu za zorganizování tohoto zasedání Eh, zejména tedy chci poděkovat také Výboru pro zahraniční otázky. Je mi skutečným potěšením se setkat s vámi všemi a se eh, poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu. A chci vyzdvihnout veškerou nabízenou pomoc um, směrem k libanonskému parlamentu ze strany Evropského parlamentu je to eh, financování až do roku 2016, je to program na posílení parlamentní kontroly. V rámci našeho schromáždění v Libanonu ex- existuje stálý eh, zástupce Evropského parlamentu a já chci skutečně ocenit eh, práci zástupce Evropské unie u nás který eh, odráží nejenom zájmy Belgie, ale i dalších eh, států Evropské unie. A toto všechno je v kontextu, um, geografickém kontextu, který přibližuje uh, Libanon mnoha zemím Evropské unie. Ještě nad rámec našich uh, kulturních, historických a obchodních vazeb od nepaměti takřka obchodní eh, vztahy, v kterých eh, byli naši předkové ještě mnohem lepší než my. Chci na vás apelovat, abyste vynakládali maximální tlak na vaše vlády, aby přispěli k uklidnění situace na Středním východě. A, a, a není možné, tedy aby se zaměřovali na boj pouze proti terorismu, ale eh, aniž by docházelo k eh, zhoršování, k nějakým vedlejším eh, dopadům, protože až zatím ta strategie selhává, eh, kdy vněšování a zásahy cizích vlád Ameriky a dalších ukazují, že často nejsou tyto zásahy v nejlepším zájmu obyvatel. Velká část problémů, ne všechny, mají velice složité národní kořeny a my si nesmíme zahrávat s ohněm. Takže pokud jde o, o snahu ovládat Eh, například eh, přírodní zdroje a tak dále. To jsou snahy, které jsou ehm, odsouzeny k neúspěchu. Je potřeba zastavit eh, takový přístup. Musí to nahradit společný zájem. Tak, jako to bylo v případě dohody 5 plus 1 s Iránem a dalších dohod. Já se pokusím vám načrtnout obrázek stávající situace v Libanonu. Politická napětí na pozadí mnoha různých pozic zaujímaných v rámci ústavní krize v souvislosti tedy s prezidentskými volbami. Libanon čelí, jak říkám, ústavním problémům a dalším a dle, ale naštěstí Libanon zatím e, nepropadl e, válečnému e, běsnění a zabíjení. Zatím je tu stále dialog, hovoříme o všech tématech mezi sebou, včetně posílení armády, včetně eh, eh, prezidentského, délky prezidentského volebního eh, období a dalších otázek. Organizujeme také bilaterální dialog s Hizbaláhem a díky tomu se nám až dosud dařilo vyvažovat politická napětí a zabránit riziku neschod a díky tomu se nám podařilo zatím udržet eh, mír a občanský pořádek. Ale naše utrpení je také částečně způsobeno přítomností milionu a půl uprchlíků ze Syrie na našem území. A k tomu musíme připočíst eh, přítomnost půl milionu palestinských uprchlíků. Slyšeli jste někdy něco podobného? Země? Víte o nějaké jiné zemi? Tak malé zemi, v níž v podstatě polovina populace, protože jak víte, tak eh, naše eh, populace to jsou pouze 4 miliony, a e, počet uprchlíků jsou minimálně 2 miliony. Snažíme se držet se stranou konfliktů, které zmítají tento region. A ovšem omezují se e, prostředky například OSN na pomoc uprchlíkům, a to vede eh, k nárůstu znepokojení mezi palestinskými uprchlíky. Pomoc, eh, na níž mají eh, nárok, se jim, se jim vzdaluje, zmenšuje. Palestinci tedy představují v podstatě třetinu populace, mají nárok na různé služby, energii, elektřinu. A je třeba říci, že Libanon není eh, nějakým eh, zdrojem problému u vás, ne, my nevyvážíme tento problém, my se snažíme vyřešit eh, naše problémy politickým způsobem a chceme znovu stvrdit naši vůli spolupracovat s Evropskou unii na vyřešení tohoto problému. Masivní eh, tok uprchlíků je obrovskou výzvou, která samozřejmě je vodou na mlín eh, extremistickým stranám v Evropě, které by chtěly úplně rozbourat vše, co se evropským společnostem podařilo vytvořit. A my přesto i nadále máme naději na vytvoření služeb, například eh, budovat nové elektrárny a tak dále, aby se nám podařilo zlepšit životní podmínky, zlepšit situaci uprchlíků. Bohužel však naše zdroje se stenčují. Rozpočet je opravdu uh, vyčerpán. V důsledku dvojího toku uprchlíků palestinských a syrských. A projekty politiky sousedství, za ty jsme, eh, s Evropskou unii, za ty jsme vděční velice eh, nám pomáhají, pokud jde o mobilitu, migraci a všechny další. Ujišťuji vás, že Libanon vynaloží veškeré úsilí, aby pomohl nevládním organizacem, jejichž počet v Libanonu je stejný jako počet vůbec eh, organizací občanské společnosti v Evropské, v Evropské unii. Děkujeme také za to, eh, za vaši pomoc při zajišťování vody a také při dopravě, tak abychom mohli přes moře přepravovat palivo. Libanon prošel válkami, velkými i malými, mezinárodními i regionálními, invazemi, zásahy. Tyto intervence z vnějšku nám nepomohly. Místo toho nás vždy dostali do horší, složitější situace. Zásahy zvnější eh, vždy zhoršily situaci. Je tudíž potřeba hledat politická řešení konfliktů našeho regionu. Řešení, která umožní všem regionálním uh, mocnostem ustat v boji. Musíme usilovat o řešení uprchlické krize v zemích, eh, v zemích původu investovat do infrastruktury, vytvářet pracovní příležitosti a tak dále, spíše než se e, snažit je tyto lidi usazovat v nějakých hostitelských zemích, ať už je to v Evropě nebo v arabských zemích. A to není žádná islamofobie nebo xenofobie, to, co říkám. Je to prostě regionální a mezinárodní problém. Jistě máte o tom informace. Víte, že některé že došlo dokonce k vydání některých osob. Ale stále ještě se zvyšuje tento potenciál, škodlivý, nebezpečný potenciál určitých eh, osob podezřelých, které se mohou pohybovat. Je potřeba s terorismem bojovat. Terorismus ve státě, který je mezi Irákem a Syrií, nebo v, v, Jemen, v Jemenu, nebo v Libii, tento terorismus v té části Libie, kde se těží ropa, také v, Mal, v Mali, v Somálsku. A v Nigerii máme Boko Haram. Tento terorismus, který má, tyto, tyto teroristé mají i spící buňky v Evropě a představují skutečné nebezpečí mezinárodního rozměru. Ale řešení středovýchodní krize začíná Palestinou. Vyhánění palestinců, zabavování jejich půdy. My vždy vyhlížíme s nadějí, vyhlížíme směrem k Evropě, protože je to příklad demokracie a svobody. Pane předsedo, demokracie, tedy Lib- Libanon, se ocitl eh, v těžkém době, těžké situaci, ale je i nadále příkladem eh, koexistence. Koexistence mezi různými eh, na, konfesemi, náboženstvími. Musíme přispět k tomu, aby Libanon zůstal zachován. Děkuji vám, ať žije Evropský parlament, ať žije, ať žije Libanon. Děkujeme a nyní pan Baubeli. Thank you very much, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážený pane předsedo libanonského parlamentu. V těchto proslovech se nejčastěji objevuje, objevuje pojem bezpečnost, bezpečnost naší externí hranice, a to hovořím o Evropské unii, občas také o bezpečnosti našich vnitřních hranic. Musíme tedy hovořit o tom, jak je na tom Schengen, příliš téměř neexistuje. Dále bezpečnost uprchlíků, bezpečnost jejich životů a také hovoříme o opatřeních. V současné době se ta problematika skládá ze dvou částí a já se to pokusím probrat stručně. To naléhavější je, pokud by bylo možné, aby Evropská unie a další transitní země udělali více. To znamená více peněz a více možností pro uprchlíky. A samozřejmě také rozhodnout v politickém smyslu o vizi, která není jenom evropskou vizí, ale my jsme žijeme v kontextu s jinými zeměmi, čili nestačí mít eh, strategii, která dosud ani není dopracována na úrovni EU. My potřebujeme eh, také zapojení agentur OSN a musíme hovořit také o situaci v Libii a dalších regionálních problémech. A také je třeba, aby nastala určitá politická rozhodnutí na úrovni EU. Proto, podle mého názoru, bude rozhodujících několik příštích měsíců a my potřebujeme Eh, politické řešení pro tento region, nebo aspoň jeho část, a také rozhodnout se, jak dále budeme eh, fungovat v souvislosti se základními hodnotami EU a eh, jak dále s Unii, která částečně ani není připravena pro tento přístup. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Eh, tady eh, já eh, vás chci pozdravit a děkuji za vaši práci. Já myslím, že je úžasné, co koná vaše země pro takový počet uprchlíků. Ale ono to trvá už pět let a problém je třeba v tom, že děti nechodí do školy, a některé se prostě ztrácejí. To je jedna věc. Co tady v tomto směru chcete dělat? A druhá věc, eh, pokud se týče války v Sýrii, jaké implikace má tato válka na situaci u vás v Libanonu? Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já eh, vítám tuto výměnu názoru. Tady směrem napravo, napravo sedím, pan Austrevičius. Chtěl jsem se vás zeptat, eh, pane předsedo, eh, zda byste mohl trošku rozvést to, o jakou praktickou pomoc vám jde, jakou byste si přál od Evropské unie Eh, při zvládání migrační krize. Vaše země je samozřejmě velmi ovlivněna. My vás podporujeme ve vašem úsilí a vy toho děláte hodně. Ale opravdu, eh, kromě finanční pomoci, jakou praktickou pomoc byste uvítali? Rafa? Ja. Ευχαριστώ Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, bych se chtěla vyslovit ke dvěma tématům. Eh, za prvé souvislost s Palestinou a uprchlíci v Libanonu. My víme, že Libanon dělá hodně eh, v této uprchlické krizi, ale mám trošku obavy o životní podmínky palestinců. Vy máte eh, zcela jistě, eh, nebo oni mají eh, pouze ručně psané dokumenty a tudíž nemohou cestovat. A také jsem se to slechla, že nemohou nic vlastnit, nemají nárok na vlastnictví. Dále je tady otázka Saudské Arabie. Tam jde o podporu ve výši 3 miliard, ale tam eh, došlo k zablokování eh, v souvislosti s protesty proti vaší vládě. Také eh, byla přijato, přijato soudní rozhodnutí ohledně Iránu. Znamená to rozdělení ve vaší vládě? A je zde ještě také otázka eh, určité spolupráce s Hispoláhem a to zatěžuje vztahy se Saudskou Arábií. My jsme také žádali, aby Saudská Arábie sama se trochu otevřela. A já chci říci, že nám trochu dělají vrázky eh, třeba rostoucí napětí eh, mezi šity a sunity, čili eh, jaké, jaká opatření eh, přijímáte, aby se rozdělení země předešlo? Klon lead Děkuji vám eh, za eh, to vaše slova. Já jsem ze švédského parlamentu. Já jsem byla v Libanonu loni v září a velice velkým dojmem na mě působila schopnost eh, Libanon postarat se o takové mm, velké počty Syřanů. Chápu, že je to velká zátěž pro Libanon a velice mi leží na srdci osud eh, mnohých Syřanů, poněvadž to je de facto úkol pro celé mezinárodní společenství. Eh, ano, jistě je třeba, aby vás podporovalo mezinárodní společenství. A mě by zajímalo, jestli nám můžete říct něco k tomu, jak umožňovat Syřanům, aby mohli pracovat a aby děti mohly školit, chodit děti do škol. Co v tomto děláte? Také zde máme Radu Evropy a eh, ta je si vědomá toho, eh, že eh, tady lidé podnikají velmi riskantní cesty do Evropy po letech strávených v uprchlických tábořech, kde tedy nevidí žádnou perspektivu. Hovoříme o neregulární migraci, která podle mého názoru není udržitelná a musí být zastavená, poněvadž jde o de facto obchodování s lidmi. To znamená, že evropská uprchlická politika se musí zcela změnit, musí být zastaveny pašerácké bandy a je třeba poskytovat větší humanitární pomoc eh, zemím, jako je třeba Libanon. A eh, samozřejmě také Spojené národy by měly dělat více pro ty nejzranitelnější. Děkuji, pan Schaffhauser. Oui, monsieur le président, ma question sera... Můj dotaz bude prostý. Nebojíte se, že se Evropská unie transformuje v Libanon? Eh, tedy v tom negativním slova smyslu, ono to tak může znít, ale eh, samozřejmě, když se díváme na Jeruzalém, eh, když jsem hovořil o tedy budoucnost, že budoucnost Evropy vidíme v Libanonu. Ich glaube, Herr Schaffhauser, Sie haben eh, Pane Schaffhauser, já si myslím, že už eh, máte odpověď na váš dotaz. Thank you. Uh, your Excellence. Děkuji vám, pane předsedo. Když v roce 1776 získali Spojené státy nezávislost, bylo Američanů 20 milionů. V příštích letech přišlo dalších 90 milionů uprchlíků. Jak se američanům podařilo eh, eh, vybudovat eh, uprchlícké tábory, jak získali mezinárodní pomoc, aby to zvládli, jak se jim podařilo zorganizovat vzdělávání, školení, kolik platili evropským zemím, aby neposílali další uprchlíky, a jak řešili problémy mezi katoliky a protestanty. A, a e, možná, možná, možná bychom se mohli ptát v Singapuru, jak s tím naložit. Já přeji všechno nejlepší Libanonu. Mein Gott. A nyní má slovo pan Tribring Deder. Thank you, Mr. Chair, and uh, thanks to uh... Děkuji, pane předsedo, a já děkuji eh, panu předsedovi eh, libanonského parlamentu. Eh, krátkodobá budoucnost těchto uprchlíků je v okolních zemích a proto tedy děkujeme Libanonu za pomoc. Samozřejmě, že je třeba jim pomáhat a svět musí pomáhat především tím, že bude posílat peníze. Norsko dalo 10 miliard svých korun, eh, což je víc než 33 amerických dolarů na hlavu. Ano, je třeba jim poskytnout ochranu a přístřeší, a to eh, provizorní. Každá občanská válka skončí a to tak bude i eh, v Iráku, i v Syrii. Všechny zainteresované země to vědí a počítají s tím. A po konci těchto konfliktů bude třeba vybudovat všechno znova a to bude zejména eh, práce mladých lidí, mladých silných mužů a já si myslím, že ti by se právě měli začít vracet jako první, poněvadž eh, nebudou potřebovat ochranu. Každopádně bychom měli tomuto vývoji všichni pomoci. A souhlasíte s tím, že uprchlíci, jakmile bude v Syrii bezpečno, se mají vrátit zpátky do Syrie a pomáhat obnovit zemi? Děkuji vám. Pane předsedo eh, parlamentu libanského, děkuji vám za váš eh, úvodní příspěvek. Vítám vás mezi námi v, v prosinci 2014 jsme tu měli pana premiéra a hovořili, hovořili jsme o dopadech e, úmrtí prezidenta Slejmana, ale zatím se krize nevyřešila. Už jsme měli 30 pokusů a zatím se to nepodařilo. Samozřejmě doufáme, že to přece jenom podaří vydržet, protože takhle to nemůže fungovat do nekonečna. Na druhou stranu samozřejmě jsme solidární a vyzdvihujeme to velké úsilí o zvládnutí uprchlické krize. A jistě bychom měli dělat více, um, pokud jde o pomoc Libanonu při zvládání této krize. Očekáváte pomoc podobnou tomu, jakou jsme slíbili Turkům? Či naši turečtí přátelé nejsou příliš spokojeni s rychlostí dodání té pomoci, která jim byla přislíbena před nějakou dobou. Nebo vidíte, jaké vidíte možnosti eh, toho, jak, vám, jak bychom vám mohli pomoci? Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo paní Aliot Marie. Pane předsedo, pane předsedo, je nám velkým potěšením vás eh, přivítat zde v Evropském parlamentu. Jak jste sám připomněl, Libanon je model jak eh, dynamismu, pokud jde o rekonstrukci po válkách, které postihly váš stát. A je to také model tolerance mezi různými komunitami, eh, náboženstvími a konfesemi. Zajímalo by mě, jaký je stávající stav. Existují napětí a e, při, zvyšuje toto napětí příliv uprchlíků? A ještě další otázka k jako prchlíkům: Jaký dopad tento příliv obyvatel má na e, bezpečnost vaší země, na uh, ubytování, zaměstnanost a vůbec na život společnosti? Mohli byst, mohl byste ještě nad rámec položených otázek nám nějakým způsobem zdě, vyhodnotit tu pomoc, kterou dostáváte, eh, tedy pomoc oproti nebo ve srovnání s globálním libanonským rozpočtem. Saudská Arabie oznámila, že už nechce financovat um, týmy vybave a vybavení libanonské armády. Jaké to může mít um, následky? Děkuji. Pane předsedo a pane předsedo Libanského parlamentu, vítejte. Dovolte mi v první řadě ještě jednou poděkovat vašem, vaší zemi za veškerou snahu eh, hostit syrijské uprchlíky. Jistě je to velká zátěž, ale přistupujete k tomu velmi humanitním způsobem. Mám na vás tři, tři otázky. První se týká uprchlíků. I když vy jste trochu naznačil odpověď, přesto eh, chci zajít trošku do větších eh, podrobností. Jste spokojen s výsledky londýnské konference? Protože je, je existuje nějak možnost zlepšit podmínky syrských uprchlíků a podmínky eh, a přístup eh, k, do trhu práce těchto uprchlíků tam, kde nekonkurují Libanoncům. V jakých sektorech to může být a jak zajistit, eh, aby mohli také eh, studovat, aby, a aby se jejich kompetence nepřišly na zmar, až se vrátí zpátky domů. Eh, dále, jak bojujete proti radikalizaci a Daeši? Jaké kroky přijímáte v této, eh, v této oblasti? A dále, navzdory politice disociace, když se připojily všechny politické síly, i když evidentně má syrský konflikt eh, dopady na všechny aspekty eh, libanonské politiky. Čili jaké prvky eh, z minulosti přispěly k tomu stávajícímu zablokovanému statu a jakým způsobem bychom mohli tyto problémy překonat a vybřednout z té stávající zablokované situace. Děkuji předem za odpověď. Thank you, Chair. Uh, I will uh, welcome... Uh... Děkuji, pane předsedo. Já uh, vítám pana uh, předsedu parlamentu Berryho. A já vám ještě Jedno zopakuji, jak jsme vám vděční za vaši podporu v urbanické krizi. Myslím si, že to, co vykonal Libanon, je zcela zásadní. Evropská unie vám nepoděkovala dostatečně za vaše úsilí. Ano, aby jsme přislíbili finanční podporu, ale zatím jsme nedodali vše, co jsme slíbili a já doufám, že se nám podaří učinit více v tomto směru. Jak již řekli kolegové, eh, tento uprchlický problém a taky se vám na leco ptali a já bych připojila dvě další otázky. Eh, v kontextu širšího konfliktu v regionu, eh, jak vnímáte zapojení Ruska a Iránu do konfliktu? Očekáváte, že to pomůže vyřešit konflikt? anebo to spíše vidíte jako zkomplikování situace, tak jak se to dnes vyvíjí. A další otázka, pokud se týče napětí mezi Saudskou Arábií a Iránem. Jak toto napětí ovlivňuje další země v regionu, zejména Libanon? a jaký dopad to má na vnitřní politiku. Děkuji. Pan Nart. Eh, děkuji. Já bych se vás chtěl zeptat na přítomnost tisíců eh, Libanonců, kteří jsou součástí milic Hezbollahu eh, kteří bojují eh, v Sýrii a jaký vliv to může mít na budoucí stabilitu Libanonu. To, že tady existují eh, tito libanonští členové Hezboláhu, kteří bojují společně s Asádem. Uh, Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Berry, eh, děkuji vám jménem eh, německého parlamentu. Jak víte, eh, také situace u nás v Německu je napjatá v důsledku příchodu vysokého počtu uprchlíků. A já mám konkrétní otázku. Vzhledem k počtu uprchlíků, kteří jsou ve vaší zemi, jak to vypadá s vodou ve vaší zemi? my víme, že eh, vy eh, jak si nemusíte eh, získávat vodu z vrtu a vy možná máte ovšem jiný problém s těmi zdroji, které máte k dispozici. Asi jsou trošku přetížené. Jak to řešíte? بالحقيقة أشكر كل من وجه أسئلة Děkuji všem, kdo se vyslovili, všem, kdo položili eh, otázky nebo vyslovili kritiky eh, zamaskované jako otázky. Takže samozřejmě, že většina um, vašich otázek uh, se točí kolem otázky uprchlíků, která je tak důležitá pro Evropu i pro Střední východ a i pro všechny arabské státy. Nicméně, překvapilo mě, že jeden z, jedna z nejostřejších kritických bodů v, těch, eh, v tom kole vašich otázek se přitom týká právě pomoci. Čili jaká je eh, ta výše nebo míra pomoci, která se Libanonu dostala eh, od eh, Evropské unie, jaká je ta výše? Kolik? Já jsem říkal, že chci sám, že chci nejhlav, zejména politické řešení. A klidně vám můžu zopakovat to, co jsem řekl. Když jsem hovořil o tom, co si přejeme. Chceme eh, a doufám, že se nám podaří vybudovat další elektrárny, nemocnice, školy, tak aby Libanon mohl pomoci našim syrským bratrům. V rámci konferencí, které byly zorganizovány v arabských zemích nebo nedávno v Londýně, tak, chci položit, tak jsem položil, a chci položit znovu následující otázku. Jaká pomoc byla Libanonu nabídnuta? Jaká finanční pomoc? Víte, kolik eh, nových syřenů se narodilo, eh, novorozenat se narodilo v Libanonu. No já myslím, že to číslo asi neznáte. 250 tisíc novorozenat. A myslíte, že někoho zajímalo, kolik stojí postavit pro ně nemocnice a další věci? Nikoho to nezajímalo bývalý francouzský ministr, bývalý a ministr, ministr zahraničí, tak pošla důležitou otázku, jaký je dopad bezpečnosti. To je zásadní otázka. Chceme poděkovat také Belgii za to, že pomohla při školení, při zabezpečení vnitřní bezpečnosti a děkujeme eh, také Saudské Arabii za veškerou pomoc. A já myslím, že nakonec nepozastaví eh, veškerou pomoc ehm, naší armádě. Ale bez jakéhokoliv eh, přehánění neuplyne týden, kdybychom neobjevili novou buňku islámského státu. Libánské přísloví říká, Snadné je bojovat z dálky, ale ti, kdo jsou v terénu, ti vědí, jak se eh, Libanonu až dosud eh, daří eh, toto, tento úkol boje proti terorismu plnit. A já bych byl samozřejmě rád, kdyby se to neprojevilo jenom slovy díku. To ono je hezké děkovat, A říká se, že kdo děkuje, tak jen získá víc. Na, li, li, na londýnské konferenci byla uh, přijata rozhodnutí, ale co se týče konkrétních kroků, vzdělání uh, mladých Syřanů, syrských studentů je víc než libanonských studentů, protože většina Libanonců chodí do eh, soukromých škol. Pokud jde o školáky syrské, tak těch je 360 tisíc. Co pak je můžeme nechat na, na ulici? Musíme jim zajistit školní docházku, ale jak? Když eh, naše osnovy libánsk, libanonské jsou úplně jiné než syrské. Víte, že jazyky, které se u nás používají, arabština, francouzština, nebo arabština, francouzština, angliština. To už, takhle už je to od francouzského mandátu až do dnes, od nezávislosti. Zatímco v Sýrii se většinou učí pouze arabsky. Tak si představte třídu, která je 30 eh, žáků a najednou eh, tam přijde 70 nových. No tak eh, co můžeme udělat? Můžeme tam dát nějaké nové lavice, ale jak integrovat syrské žáky, kteří jsou zvyklí na úplně jiný systém? Takže máme jakýsi dvojí systém, že se učí dopoledne pro Libanonce a odpoledne pro Syřany. Museli jsme eh, pochopitelně získat učitele, libanonské i nelibanonské. A musíme hovořit o upřímnosti. Jako mezi přáteli. Eh, mezi přáteli není nic důležitějšího, než eh, mluvit na rovinu. Takže teď hovořím skutečně jako přítel Evropy. V Libanonu dnes, v dnešní době, zatím nebylo vůbec, není nic, nic nebylo Libanoncům nabídnuto, co by jim umožnilo nebo pomohlo tento úkol e, skutečně plnit. Čili pokud se na toto ptáte, tak upřímně řečeno, pokud, tak ne, odpověď je negativní, pokud jde o usazení cizinců v Libanonu, to je nemožné. Pokud tohle po nás chcete, tak to ne. To je nemožné. Máme různé konfese, mám, jsme, sam, samozřejmě, máme, mo, jsme, je to mozaika ale nikdo z nich nemá uh, eh, navrh, nikdo nemá primát, nikdo nemá většinu. To by byl konec. My se snažíme vysílat um, poselství uh, tolerance a koexistence. A takže pokud se ptáte na řešení syrské otázky, tak ta otázka zní, jak jim pomoci. Také se někdo ptal na práci, na to, jak mohou pracovat, jak mohou získat pracovní místa. Ale e, Libanonci nemohou zaměstnat e, Syřany třeba v armádě nebo někde jinde, protože mají máme kvóty pro jednotlivé konfese. A jistě, že dělníci mohou pracovat, nebo lidé mohou pracovat třeba v zemědělství nebo v průmyslu nebo v nějakých dalších sektorech. A nechci dělat příjmy příliš mnoho odboček, ale jenom mi dovolte říci, že my jsme nezapomněli a nezapomeneme, že po e, válce Izraele proti Libanonu v roce 2006 160 tisíc Libanonců našlo útočiště v Sýrii v Damašku. Syřané nás uh, hostili, takže je to samozřejmě i výraz eh, určitého logického uznání a vděčnosti, že jim musíme oplatit stejnou mincí, jsou to naši bratři, Syřané jsou naši eh, sousedi, naši bratři, naši přátelé, ale pokud hovoříme o pomoci, uvědomme si, že to je milion a půl, milion a půl Syřanů na našem území. My dbáme na to, aby nedocházelo k další migraci těchto osob do Evropy. Na to dbáme. Ale Evropa by mohla přispět k vyřešení tohoto konfliktu. Já vím, že těch sedm minut, které jste mi přidělil, už vypršely. Já vím. Ale těch otázek byla spousta. Musím k tomu říct slovo. Pár slov. Libanon prošel touto, to, touto hořkou zkouškou občanské války a je uzavřeli jsme dohodu se Saudskou Arabií, A co, co se stalo v TAEFu? Řešení nám bylo vnuceno. A teď prostě je situace taková, jaká je. Ale já si myslím, že je důležité, že existuje komplot, eh, existuje plán na rozdělení Syrie a Iráku a takovýchto snah je hodně v regionu. Také Libie i ta um, se může úplně roz, rozpadnout. Takže ten sykes eh, pikotovy hranice, ty se prostě úplně uh, rozpadají. Ale nemůžeme to vyřešit tak, že prostě uprchlíci zůstanou věčně tam, kde jsou. Máme také některé uprchlíky, kteří jsou u nás od roku 1948 palestinské. Oni mají pořád ještě dokumenty od PLO a dalších. A ti palestinci, kteří v Libanonu jsou, požívají veškerých práv Libanonců, kromě dvou věcí. Palestinec nemůže sloužit v naší armádě a také nemůže získat uh, občanství. Palestinci, kteří jsou uh, v Libanonu už po celé generace, mají sen. Je to sen vrátit se zpátky do Palestiny. Řešení dvou států proč toto um, řešení založené na dvou státech se nikdy ne, nenaplnilo, nikdy nerealizovalo? Jak, jak toto nemu, nemá přispívat k radikalizaci a extremismu? Takže Jestli, vy jste se ptali, chcete stejnou pomoc jako pomoc Turecku? No, tak odpovědi jsou na vás samozřejmě. Vy máte v rukou odpovědi, jakou pomoc chcete dát. Co může Evropská unie udělat pro Libanon? My pořád, pořád znovu říkáme, že Evropská unie je pro nás modelem. Ale jak se přiblížit Evropské unii? No. A pokud jde, je ano, o to, že se integrovali ve Spojených státech, ale jak dlouho trvají Spojené státy, jak dlouho to trvalo? Pane předsedo, já vám eh, děkuji velmi srdečně Samozřejmě jsme toho názoru, že veškeré síly eh, v Libanonu by se měly snažit eh, dospět eh, k dohodě, aby byly vyjednávání schopné a určitě se hrají velmi důležitou roli a je určitě důležité, aby se dospělo k dohodě. A znamená to též, že samozřejmě musíme samozřejmě zde zdůraznit eh, potřebu svrchovanosti země a nevněšování ze zahraničí. Eh, týká se to například těch eh, zástupných, otázky zástupných válek. A nyní bych vám chtěl říci, že Evropská unie pomáhá a Libanonu, ale samozřejmě společně s členskými státy tato pomoc není dostatečná. A proto se to týká taky těch kolegů, kteří se vyjádřili kriticky. Libanon eh, si myslím, že přebírá opravdu velmi nepoměrně odpovědnost všech nás ostatních. A určitě tedy vám musíme poskytnout podporu, abyste eh, zabezpečili stabilitu vaší země, což je celá zásadní pro důstojnost uprchlíků, ale také v našem zájmu takže určitě my eh, vám musíme pomoci, protože se nacházíte opravdu v mimořádné situaci. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás a doufám, že budeme moci dále rozvíjet naše vztahy. Děkuji. Vážený pane generální tajemníku, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste si udělal čas a přišel zde sem eh, mezi nás. Eh, pravidelně se eh, setkáváme v rámci výboru pro zahraniční záležitosti a také v rámci eh, podvýboru pro bezpečnost a obranu. Zde jsou také zástupci národních parlamentů. Během posledních dnů jsme byli svědky v rámci uprchlické krize, že nemůžeme ponechat stranu a že potřebujeme pomoc na to, což je věc, kterou zcela jistě vítáme a jsme tedy si znovu vědomi toho, že potřebujeme na to pro kolektivní bezpečnost v Evropě, že to trošku zůstalo e, v pozadí, ale nyní e, znovu toto začíná nabývat na významu. Co se týče e, schopnosti Evropy mít obranou politiku, tak eh, je samozřejmě podmínkou této politiky posílit na to. Musíme propojit eh, naše síly, musí být větší součinnost. A eh, nyní samozřejmě vidíme, že naše evropská bezpečnostní politika není v rozporu s zájmy NATO, ale naopak, že je potřeba toto posílit. Proto nás velmi těší, že zde dnes e, můžeme s vámi diskutovat a vítám vás. much, e, e, ladies and... Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že mohu být opět na půdě Evropského parlamentu a že zde mohu vidět tolik výrazných a vynikajících poslanců. Vím, já jsem byl v norském parlamentu přes 20 let, takže já chápu, jak významná je role parlamentu a poslanců při zastupování příslušných národů a také vím, jak důležitý je Evropský parlament pro Evropskou unii. Také vím, že 90 obyvatel Evropské unie Eh, jsou zároveň obyvateli členských zemí NATO, což eh, podtrhuje to, jak eh, hodně Evropská unie a NATO jsou na sobě závislé. Vztah mezi EU a NATO je tedy velmi důležitý. Evropské bezpečnostní prostředí je dnes daleko komplexnější a hůře předpověditelné než kdykoliv předtím. Máme zde prostředí nestabilní a mnoho eh, spouvisejících eh, krizí. Eh, čelíme Rusku, které se snaží destabilizovat zavedený pořádek. Máme také nestabilitu v severní Africe a k tomu největší uprchlickou a migrační krizi od druhé světové války. Tyto výzvy nás všechny ovlivňují a na to, na to reaguje. Naše reakce staví na třech pilířích. Potřebujeme větší sílu, eh, více dialogu a věnovat se více prevenci a také prostřednictvím našich partnerů. Všechny tyto tři pilíře eh, potřebují těsný vztah mezi EU a NATO. A já se zastavím u těchto třech pilířů a poté bude čas na vaše otázky. Tak nejdříve naše síla. NATO v současné době realizuje největší posílení naší kolektivní obrany od konce eh, studené války. Je to ne kvůli tomu, že bychom měli rozpoutat válku, ale naopak ji odvrátit. Útok na kteréhokoliv spojence v rámci NATO narazí na síly všech členů aliance, včetně Severní Ameriky. Toto spojení mezi Severní Amerikou a Evropou je zásadní. NATO zavazuje Spojené státy a Kanadu k zodpovědnosti za bezpečnost v Evropě. Spojené státy přispívají více než dvěma třetinami do rozpočtových výdajů na to. Má více než 700 tisíc eh, vojáků a mnoho také eh, vybavení na evropském kontinentu. Po ruské agresi eh, na Ukrajině Amerika reagovala multimilionovou pomocí Evropě. Minister zahraničí Ash Carter požádal eh, požádal eh, kongres o schválení zvýšení na 3,7 eh, miliardy, tedy více než trojnásobné zvýšení. A to bude znamenat více výcviku, více zapojení a více infrastruktury zde v Evropě. Je to jasný důkaz závazku Ameriky chránit bezpečnost v Evropě. A znamená to také, že je třeba, abychom e, zvýšili e, přítomnost našich e, vojsk v východní části aliance. Bude to, budou to mezinárodní síly a budou také hodně cvičit. V roce 2014 Eh, vůdci NATO se rozhodli, že přestanou škrtat obranné výdaje a naopak, eh, že se dostanou alespoň na 2, HDP v průběhu příštích deseti let. Eh, po prvním roce hm, od tohoto rozhodnutí vidíme pozbudivé signály. V prvním roce již nebyly cvičeny, činěny škrty a pět eh, spojenců již dosáhlo pět, eh, dvouprocentní eh, hranice a 16 zemí se jim poda, se podařilo zvýšit zvýšit výdaje na obranu. To jsou slibné první kroky, ale je třeba vykonat ještě mnoho. Druhý bod. NATO je sice silné, ale také je otevřené dialogu. Nevyhledává konfrontaci a nepřejeme si eh, novou studenou válku. Eh, není žádný rozpor mezi obranou a dialogem. Právě naopak. Silná obrana je základem politického dialogu. My nadále usilujeme o konstruktivnější a spolupráci s Ruskem a také lepší spolupráci s ním. Dialog si přejeme, poněvadž dialogem se zvyšuje předvídatelnost a transparentnost. Dialog zmenšuje riziko eh, nehod a incidentů a tam, kde dojde k incidentům, tam lze zabránit jejich eskalaci sestřelení ruského, ruské stíhačky nad Tureckem ukazuje, jak naléhavé právě toto je. Třetí bod je investice do prevence budováním místních kapacit. Na to musí být připraveno rozmístit eh, velké, velké počty bojových jednotek v případech krizí, tak jak jsme to dokázali na Balkáně a v Afghánistánu. Dlouhodobě ovšem je lépe eh, krizím předcházet, než je zvládat. Lepší je vybudovat si lokální síly, než rozmistovat cizí vojska. Jasně se ukazuje, že bezpečnost Evropy závisí na stabilitě jejich sousedů. Partnerství s NATO je zásadní na pro podporu stability, pro respektování právního řádu a lidských práv. E, NATO spolupracuje s Ukrajinou, e, Gruzií a Moldavskem tak, aby byli schopni více odolávat e, vnějším tlakům. Modernizuje se kapacity, instituce a provádějí se reformy. Na jihu naše partnerství sahá na střední východ a do severní Afriky. I zde podporujeme budování obraných kapacit v Jordánsku. Příští rok, příští měsíc začneme eh, školit irácké důstojníky, jejich zvláštní eh, jednotky a zpravodajce a jsme připraveni na požádání eh, začít eh, podporovat Libii, pokud si o to řekne vláda národní jednoty. Co se týče Sýrie, vítám včerejší dohodu o ukončení eh, bojů v Sýrii. to podporuje toto dojednanou dohodu a podporuje také mírový přechod, příchod k mírovým podmínkám. Teď je důležité, aby všechny strany respektovaly podmínky příměří a zajistili, aby to bylo naplňováno a zároveň hlídáno. Všichni naši spojenci eh, jsou součástí globální koalice proti islámskému státu. Náš úspěch závisí na naší schopnosti spolupracovat na, to, na této schopnosti pracovalo desítky let od Kosova přes Afganistán a pomocí rozsáhlých manévrů. Před 14 dny ministři obrany NATO rozhodli, že se NATO zapojí do mezinárodního úsilí o zvládání uprchlické a migrační krize. NATO okamžitě eh, rozmístilo plavidla v Egejském moři a naše lodi budou pomáhat Řecku, Turecku a Frontexu. Budou je podporovat ve snaze přerušit eh, trasy eh, nelegální migrace a obchodování s lidmi. Já jsem nedávno hovořil s předsedy Tuskem, Junkrem, vysokou eh, představitelkou Magerini a komisařem Avramopulosem. My spolupracujeme nyní na úrovni EU na to. NATO je silné. Jsme otevřeni dialogu a spolupracujeme s partnery. Evropská unie je zásadním partnerem NATO. Po převzetí funkce generálního tajemníka NATO jsem eh, vždy usiloval o zbližování NATO a EU. E, naše úsilí se navzájem doplňuje a každá organizace má svůj vlastní přínos, zkušenosti a schopnosti v tomto partnerství. Plně podporuje evropské plány na posílení obráného průmyslu, zejména akční plán Evropské komise pro obranu. E, to se týká záležitostí, které jsou důležité pro spojence na obou stranách Atlantiku. Úzký dialog bude vzájemně výhodný. Zároveň se snažíme o nalezení způsobu, jak eh, podcílit naši spolupráci eh, vůči hybridním útokům. V oblasti eh, strategické, komunikační a civilní obrany. Dámy a pánové, my zcela jistě pracujeme novým způsobem, ovšem eh, dopad naší práce může být daleko větší. Toto léto bude nabízet nové příležitosti červnový summit EU a červencový summit NATO. To bude šance prokázat jednotu a praktickou spolupráci. Chceme ukázat, aby, že NATO a EU jsou spoluprací, spolupráci, e, můžou, e, mohou přispět ke změně situace. Letošní rok bude rokem spolupráce mezi EU a NATO. Je to šance ukázat, jak fungujeme nejenom bok po boku, ale také ruku v ruce. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji. Máme dlouhý, sáhodlouhý seznam řečníků. Souhlasili byste s tím, že když lidé byli na tom seznamu dnes dopoledne, tak možná mají prioritu. Proto začne pan Ali z Národního italského parlamentu. Děkuji. Eh, děkuji, pane generální tajemníku. Eh, můj eh, dotaz se týká vztahu s Ruskem. Viděli jsme, že ruská intervence v Sýrii Eh, slyšíte, uh, slyšíte mě? Funguje tlumočení? Siamo. Abbiamo visto che Eh, byli jsme svědky toho, že ruská intervence v Sýrii zkomplikovala situaci, která už byla předtím velmi komplikovaná a vedlo to k, k destabilizaci. A navíc se eh, přitom nebojovalo proti skutečnému nepříteli, kterým je Daesh, ale eh, bylo to podporou pro naopak radikální extremismus. Navíc se tím zhoršil problém uprchlíků a bylo to negativní pro vztahy s Iránem. A navíc v Donbasu se stále zvyšuje napětí. Minulý týden jsme se tady eh, sešli s eh, parlamentní eh, Severoatlantickou aliancí a mohli jsme zaznamenat obavy ze stále zvyšujícího se napětí s Ruskem. A v této souvislosti se ptám, Vzpomeňme, že máme také sankce vůči Rusku a e, protisankce zase z Ruska vůči nám a týká se to obchodní výměny. V tomto kontextu, tedy jak jsem řekl, jaké skutečné možnosti vidíte v tom, že bychom mohli obnovit dialog s Ruskem, který by se zakládal na vzájemném respektu. Vy jste hovořil o vztazích mezi NATEM a mezi Evropskou unii. Jak by toto mohlo fungovat? Jak můžeme dát do souladu prevenci a práci eh, OTAN a Evropské unie? Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Děkuji generál, pane generální tajemníku, za to, že jste tu dnes s námi. Dotkl jste se různých důležitých bodů a já chci přejít k meziparlamentním kontaktům. My se s vámi naštěstí výdáme na meziparlamentním eh, schromáždění eh, NATO v RBC a také teď v Evropském parlamentu. O čem se také bavíme nad rámec ještě toho, co jste zmínil? um, hovořili, jsme se, hovořili jsme o různých tématech a eh, i eh, v tom parlamentním schromáždění RBC i v parlamentu máme naše vlastní rozhodování, jakým způsobem to můžeme, můžeme dát dohromady, aby to fungovalo skutečně ruku v ruce. Má otázka na vás je následující. Pokud jde o meziparlamentní kontakty, tak bylo by žádoucí vytvořit síť stálých eh, parlamentních výborů, tak by, aby bylo možné svolávat schůzky i eh, bezprostředně eh, v nějakých krizích s krátkým časovým před, předstihem, ten, tak, ten takzvaný sparehead a těch budu se těšit tedy na vaši odpověď. Secretary General, welcome. Vítám vás, pane generální tajemníku. Já sdílím váš názor, že silná kolektivní obrana nepochybně posiluje dialog. Byli jsme informováni místo předsedkyní komise paní vysokou eh, představitelkou Mogherini o dohodách a dalších úvahách v průběhu Mnichovské eh, konference. A v průběhu té konference jsme slyšeli velmi příkré ruské projevy ze strany pana Medvěděva, ze strany pana Lavrova, pana ministra Lavrova. Jaké kroky předpokládáte, abyste změnili tento jazyk, tento tón v dialogu z, eh, našího, z našeho východního křídla. Frau. Děkuji. Paní. Eh, nyní tedy Eh, te se vidíme, že se paní kolegyně držela své řečnické doby, takže ať to je příkladem pro ostatní. Eh, děkuji vám, pane generální tajemníku, že jste hovořil tak eh, jasně, pokud jde o závazky členských států na to v případě agrese. To je velmi důležité pro naše partnery. Ale mm, co se týče ozbrojených složek, tak je potřeba, aby byly posíleny také na rotační bázi. V Mnichově jsem pochopil, že východní partneři nesouhlasí tak úplně s tím rotačním systémem, ale jste stejného názoru jako já, já že e, takováto rotace, takováto e, eh, střídání by vedla k tomu, že eh, by e, se lépe Mm, obeznámili se situací, že je to lepší, než když jsou na jednom místě. Také eh, v Míchově jste eh, nabídl, eh, že bychom znovu svolali radu mm, Rusko na to, ale Medvěděv ani Lavrov ještě nereagovali. A dostal jste nějaké informace z Moskvy mezi tím a 30. března jste tady byl, loni, a hovořil jste o oblastech spolupráce mezi Evropskou uní a mezi NATO. Já bych citoval uh, with our neighbors and in the area of defense investment. Vlastně obraných investic. Eh, změnilo se eh, něco v této oblasti v rámci spolupráce Evropské unie a NATO? Thank you very much, Chair. Děkuji, pane generální tajemníku, za vaše jasná slova, zejména ohledně toho, že si nepřejeme studenou válku. To je jiné poselství proti tomu, co jsme slyšeli od ruských e, představitelů i v, i v Mnichově. Ale už teď jsme konfrontováni s horkou válkou v Syrii, kde Rusko sehrává v nesmírně aktivní roli. Já chápu vaše slova podpory pro dohodu, ale myslím si, že jsme dost daleko ještě od vyřešení situace v terénu. Další důležitý eh, faktor, a kromě situace v Syrii, je eh, také Turecko. Chci se zeptat, jste v kontaktu s Tureckem ohledně deeskalace násilí na jihovýchodě země? A chci se zeptat, jestli to považujete za významné pro alianci. Äh, eh, děkuji vám, pane Stoltenbergu. Vy jste hovořil o tom, že by byly eh, rozmístěny ozbrojené složky eh, ve východní Evropě a potom se hovořilo v únoru také o jednotkách v Pobaltí a potom v dalších třech zemích východní Evropy. A já bych se chtěla zeptat, jak vysoký by měl tento počet být. Spiegel online hovořil o tisíci, takže celkem šest tisíc vojáků Eh, tak těch bych se to týkalo. A potom další dotaz. Eh, můžete pohovořit o aspektech, eh, k jakým opatřením se přistoupí v otázce mm, post-revize. Mám dotaz ohledně přizpůsobení NATO jaderné strategii. A potom, jak to vypadá s diskuzemi o nasazení letadel v Sýrii Eh, protože ministři obrany NATO, eh, Carter, ministr hovořil o tom, že NATO by v rámci eh, mohl vystoupit do těchto operací Inherent Resolve. Takže co si mám pod takovýmto názvem představit? Děkuji vám. Pane předsedu, děkuji vám, pane generální tajemníku. Vy jste hovořil o tom, že nechceme studenou válku, no ale v tom případě musíme eh, posílit naši schopnost dialogu. Ale eh, na základě posledního rozhodn- posledních rozhodnutí vidím, že spíše aliance eh, se spíše snaží o činy než o dialog ptám se, v budoucnosti existují eh, kandidáti pro eh, připojení do ehm, aliance, například Gruzie? Co si o to myslíte? Eh, tyto země mají problém třeba s Trazměstřím, nebo máme tady Moldavsko, Donbass. Mm, budeme tady hledat konfrontaci s Ruskem z toho, abychom zahájili nějaký dialog, protože je potřeba tuto otázku lépe řešit v budoucnosti. Potom otázka Turecko a vztah k NATO. Co si o to myslíte? Turecko podporuje určité ozbrojené složky v Sýrii a provádí operace proti Kurdům jsou v souladu s, s tím vaším signálem, že by to mělo přispět k rozhodnutí, protože v praxi to vypadá, že i to jde v rozporu. Reč. Děkuji vám a nyní má slovo pan Mezeret. Děkuji, děkuji pane generální tamníku. Naše skupina a já s vámi souhlasíme že bychom neměli hovořit o nové studené válce, to není něco, co tady můžeme používat tady nebo v jakémkoliv směru. Ale má otázka by byla specifická. Asi jste četl randovou zprávu, která žádala nebo doporučila odrazující e, sílu nějakých sedmi brigád, která by byla e, e, tedy nasazena v baltských státech a na východě. E, což by umožnilo na tu bránit a mít určitou odrazující sílu proti rychlému obsazení bal- baltských států. To není prevence krizí na základě místního budování kapacity. Plánuje se něco podobného, protože to má trošku jiný rozsah než těch pár tisíc eh, vojáků, o kterých se mluví v současné době. Děkuji. pan Borgesio. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, pane generální tajemníku. Jedna věc překvapila mnohé, když došlo k teroristickým útokům v Evropě e, ze strany takzvaného islamského státu, protože se zdálo, e, že místo náboru je e, Brusel, kde je Evropská unie, kde sídlí NATO. a nebylo zcela jasné, že tato migrace, nebo že migrace znamená otevřené dveře takovému tomu infiltrování, ale e, také jste vyšetřili rodinný klan Erdogana a jejich obchod e, s ropou, e, který je úzce napojen na takzvaný islámský stát. Já si myslím, že je velmi pozitivní, aby eh, jste eh, zasáli v Egejském eh, moři, protože tímto zabráníte těmto tokům potenciálních migrantů, protože to je realita, ať se nám to líbí nebo ne. Myslíte si, že se zvýší, zvýší počet těch eh, infiltrovaných eh, bojovníků a nemyslíte si, že by se eh, mohl zvýšit tok příliv uprchlíků k italskému pobřeží. Uvažovali jste o této hypotéze a v případě, že se to stane, tak co uděláte? Budou se eh, hájit eh, hranice, eh, kde je Egejské moře, anebo budete chtít hájit i naš, naši zemi? Pane generální tajemníku, poslední setkání ministrů obrany na to bylo důležité. To si uvědomujeme. A to znamená, že jde také o trvalé rozmístění eh, sil eh, na to na východním křídle a taktéž na posílení eh, schopnosti přijetí posil. Ale tak američané, když představili tedy své prostředky, které chtějí dát dispozici 3,4 miliardy dolarů, a Eh, také eh, řekli, jakého druhu, jakého druhu zbraně eh, jsou daní schopni, jsou schopni dát dispozici. Zajímalo by mě, co přislíbili další členové aliance. Třeba Kanada deklaruje připravení, eh, připravenost eh, vydat eh, určité své prostředky na rozmístění sil na východním křídle. Secretary General, welcome. Um... Vítejte, pane generální tajemníku. Jak přistupovat ke komplikovanému členovi NATO a komplikovanému kandidátskému kandidátovi na členství v Evropské unii, vzhledem k tomu, že víme, že některé jeho kroky pomáhají ISIS. A samozřejmě bojí proti Kurdům. Nejenom Kurdy z Turecka, ale i Kurdy, kteří byli našimi hlavními spojenci v boji s ISIS eh, v Sýrii a v Iráku. Má tu být, má tu být spolupráce s Evropskou unii, tak jak se díváte na eh, jednání o Kypru? Dochází tam ke zlepšení situace, anebo očekáváte další problémy v důsledku eh, Kypru? Dále uvažujete o tom, že bychom se vydali do Libie, to znamená pouze na moři nebo i pozemní operace. A počítáte se Spojenými státy? Děkuji, eh, pane generální tajemníku. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si velmi pozorně vyslechl vaše vystoupení. A jsou tady určité věci, na které bych chtěl upozornit. Boj proti samozvanému islámskému státu. Tento boj je velmi důležitý a vyžaduje veškeré naše úsilí. A bez pochyby klíčem k úspěchu v boji proti islámskému státu jsou kurdové. Ale kurdové jsou eh, trestáni a neustále pronásledováni eh, našim mm, partnerem v NATO, kterým je Turecko. Hovoříte o tom, jakým způsobem se zabýváte eh, těmito vztahy Islámský stát a Turecko. A potom stále se zvyšující počet uprchlíků. Samozřejmě musíme bojovat proti obchodování eh, s lidmi, proti těmto pašerákům, ale je jasné, že eh, musíme eh, přerušit tady tuto dopravu přes moře. A mm, jak to děláte, samozřejmě musíme je dostat do přístavu, ale přístav v Evropě nebo kam, kam je potřeba je dovést? Karl Schwarzenberg, Ja. Karl Schwarzenberg? Oh, yes. Please. I'm just a uh, wonder. Jen eh, si říkám, proč se obáváme slova studená válka? Když mírně řečeno jsme měli, máme vlažnou takovou válku na Ukrajině, kde se střílí a lidé přichází o život. Klasická studená válka při té tom, k tomu nedocházelo. Tak proč si stěžujeme na studenou válku a nevadí nám ta vlažná? já, pokud by došlo k tomu, že by byly uh, vojska NATO ve východní Evropě, já bych byl velice rád, ale uh, je to Bělorusko, Ukrajina, Ruska, Polsko. Pak jsou státy, které jsou střední Evropa. Takže chci se zeptat, už jste dosáhli toho pokroku, anebo budou pouze ve, eh, in, budou i na, ve východní Evropě skutečně, nebo pouze ve střední Evropě? Ja, Herr Vorsitzender, Herr Generalsekretär, eh, Pane předsedo, pane generální tajemníku, děkuji vám, že jste uvedl toto téma. Eh, ke podobné diskuzi došlo v Mnichově na konferenci o bezpečnosti. Je eh, zcela jasné, že během eh, týdne došlo k nějakým změnám, pokud jde o ruské pozice a to sam, eh, samozřejmě se týká vyjednávání a nám se zdá, že toto se týká toho, co se vyjednalo mezi Ruskem a mezi USA. A samozřejmě tady toto mi činí určité starosti, protože se zdá, že zde eh, Evropská unie nebyla do toho eh, zapojena, protože ta reálná situace byla odsunutá stranou. Na toto musíme reagovat, protože je eh, toto důležité. Za druhé, já jsem e, velmi rád, že na to se e, soustředí na e, iniciativu, pokud jde o Turecko, pokud jde o Německo, soustředit se na otázku uprchlíků a aby na to se soustředilo na to, kde může opravdu být aktivní. Ale já bych chtěl vědět, jak to bude dále pokračovat, pokud jde o Turecko Eh, protože co se týče eh, navrácení uprchlíků, protože to nezapadá do té konstelace, kterou máme. A já bych chtěl vědět, jak eh, bude vykonávat na to tuto roli právě v případě této konkrétní situaci. A třetí věc, to je otázka Eh, jak to eh, vypadá s rozhodnutím, které vypadlo eh, ve Varšavě, pokud jde o tu rotaci v případě možnosti nasazení nákladů, takže jak to vypadá s partnery na to a jaké jsou plány. Thank you very much, Sharon. Děkuji, pane předsedo. Good afternoon, Secretary General. Um, Zdravím vás, pane generální tajemníku. Jedna věc, která je trochu absurdní, že musíme procházet eh, touto takzvanou spoluprací eh, mezi NATO a Evropskou unii. Přitom se to překrývá, jsou to v podstatě stejné členské státy. Jediné, co je potřeba udělat, je absorbovat obrané struktury Evropské unie do NATO. Ale chci se vás zeptat, jaká byla reakce v NATO když Francie se odvolala na článek 42.7 evropských smluv, spíš než článek 405 eh, eh, eh, smlouvy na to po tedy teroristických útocích v Paříži. Máte nadále obavy ohledně revitalizace NATO a ochoty jeho členů zlepšovat svou obrany schopnost? A ještě další aspekt turecké otázky. Co může, Turecko více, co může na to více udělat, aby pomohlo Turecku při ochraně tureckých hranic a jaké eh, potíže v tomto ohledu předpokládáte? Thank you so much. I will try to Děkuji. Já se pokusím odpovědět eh, na otázky. Já je trošku se skupím, poněvadž se částečně překrývaly. Tak především byla tady otázka dialogu a jak je možné vést dialog s Ruskem, eh, když se Rusko chová způsobem, jak to vidíme v Sýrii, na Ukrajině, Gruzii a eh, dalších místech. Myslím, že je velice důležité především pochopit, že my jsme eh, nikdy nepozastavili politický dialog s Ruskem. Eh, na jaře 2014 eh, po ilegální anexi Krymu bylo to, že jsme pozastavili praktickou spolupráci, ovšem šance na politický dialog zůstaly otevřeny. Totiž eh, když roste nadvětí a doba je těžká, eh, je o to důležitější mít zde šanci na politický dialog, abychom se vyhnuli eskalaci a abychom se snažili o maximum předvídatelnosti, transparentnosti a omezení rizik. Eh, s vyšší vojenskou přítomností, větším počtem manévrů, a také e, s zásahem Ruska v Sýrii, s jejich intervencí v Sýrii, e, ta rizika nadále e, byla zvýšena. Čili není zde rozpor mezi vojenskou silou a tedy předvídatelnou vojenskou odezvou ze strany NATO a mezi pokračováním politického dialogu. To je způsob, jak zmenšovat rizika a Eh, možná tedy eh, zabránění nepředvídanému vývoji, který by nebyl pod kontrolou. Také bych řekl, že Rusko je členem Rady bezpečnosti OSN. Je to národ, eh, která, na který se odkazují mnozí členové NATO v rámci OZE a mnozí také spolupracujeme bilaterálně s Ruskem. A nejde nám o izolaci Ruska, ale spíše o to, jak Rusům vysílat silné signály a jednoznačné signály. A toto je naše vojenská rotace a zároveň eh, naš, náš politický dialog, eh, který může být kdykoliv eh, spuštěn. A také eh, s Ruskem spolupracujeme třeba v otázce eh, iránského, eh, iránské nukleární dohody nebo v otázce dohody ukončení, ukončení ukončení tedy bojů v Sýrii. Ale tady potřebujeme sílu, předvídatelnost. Dialog není s příznakem slabosti, nýbrž síly. Chceme tedy s Ruskem vést také e, politický dialog e, na různých úrovních, na, e, v různých věcech. Nyní tady máme paní Icing, zda bych byl pro stále společné meziparlamentní výbory Eh, mezi Evropským parlamentem a mm, parlamenty českých zemí na to. To je velmi zajímavé. Já eh, jsem otevřený dobrým nápadům, ovšem eh, musím říci, že to je na rozhodnutí parlamentu, to nemohu rozhodnout já. Vzpomínám si se norské vnitřní politiky, že je vždy eh, třeba našlapovat opotrně, eh, pokud jsme v exekutivních pozicích a máme tendenci eh, radit parlamentům, jak mají pracovat. Ano. My zde totiž máme také země, které eh, jsou eh, členy buď jenom eh, NATO nebo jenom EU, ale ne obou. A i tyto lze, tyto je třeba respektovat. Paní Fortiga, eh, jazyk dialogu. Já jsem to do určité míry již vysvětlil, ale abych to ještě zdůraznil. Eh, dialog, eh, politické, eh, politické kanály, to je skutečně, mm, řekněme, cesta pro každé počasí. A čím těžší je doba, tím užitečnější jsou tyto politické kanály. A na základě své norské zkušenosti jako norský expolitik, politik země, které má která má hranice s Ruskem, my, nám, nám se podařilo pragmaticky spolupracovat s Ruskem v energetice, v otázkách pohraničních, rybolovu, také vojenských otázkách. Ano, e, tady se pravidelně setkává velení norské armády s ruskou armádou, čili my skutečně máme zde mnoho praktických cest spolupráce s Ruskem, a to ne navzdory NATO, nýbrž díky NATO protože NATO a naše kolektivní bezpečnost NATO nám dává další sílu, tím, že tady můžeme jednat s Ruskem. Čili skutečně potřeba silné obrany a dialogu je nyní, nyní naléhavější v těchto těžkých dobách. Pan Gáler. hovořil o vojenské přítomnosti na východě. Ano, někdy, tedy eh, na východní části aliance, eh, my tedy jsme eh, zvýšili přítomnost, máme tam více manévru, máme tam také jaksi policejní nebo monitorovací mise, také v Balckém moři a v Černém moři a tak dále. My v současné době se snažíme eh, najít cesty, jak dále zvýšit naši, naši přítomnost eh, ve východní části společenství. Někdo se mě ptal na přesná čísla, já je neznám. Eh, my jsme se s ministry obrany bavili o principu zvyšování naší Eh, přítomnosti a eh, o podrobnostech se budeme bavit později, pravděpodobně na Varšavském samitu v červenci. Ale každopádně naše posílené, posílené vojensk, posílená vojenská přítomnost ve východní části aliance bude mezinárodní. Budeme tam mít síly eh, různých eh, členských zemí NATO a tím podtrhujeme také důvěryhodnost naší kolektivní obrany, kolektivní bezpečnosti a to znamená, že útok na jednoho spojence bude útokem na eh, celé NATO. A to to tedy eh, ještě více zvýšuje naši eh, přítomnost. Eh, je důležité, že je to tedy mnohonárodní síla a ta velikost konkrétní bude také důležitá samozřejmě. Pak jsem se ptal na na horkou válku, ne studenou válku. A pan zřejmě pan Schwarzenberg, eh, na Ukrajině, na východní Ukrajině, v Sýrii a v dalších eh, místech. To, to není otázka, jestli je to eh, studená válka, tam skutečně probíhá horká válka a to má na nás vliv, poněvadž je to v našem sousedství a naše sousedství je tedy nestabilní a to samozřejmě postihuje, ovlivňuje naši bezpečnost. Také eh, bylo zde několik otázek. Eh, otázky týkající se Turecka. Turecko je spojencem NATO, které je nejpostiženější krizí, násilím a zmatkem v Syrii a v Iráku. Eh, Turecko nyní má na svém území 2,5 milionu uprchlíků a ti eh, také přispívají, tedy Turecko také přispívá koalici proti IS. Používají svoji infrastrukturu, své letecké základny eh, v boji proti IS. Eh, Turecko zažilo několik teroristických útoků a to jsme tedy eh, viděli nedávno před pár dny v Ankaře. Eh, je třeba říci, že nestabilita a všechny ty obrovské výzvy v Sýrii a přelevání konfliktu do Turecka tím eh, více potrhuje důležitost chladné, uvážené deeskalace. A proto tak zdůrazňujeme podporu NATO pro veškeré úsilí o nalezení politického řešení a o jednání. Eh, prvním krokem je dohoda mezi Ruskem a Spojenými státy o vytvoření rámce pro ukončení eh, bojů. To snad vytvoří základ pro obnovení mírových rozhovorů a což by pak mohlo vést k příměří, které bude trvalejší a pak k politickým dohodám. Tak, aby se začala řešit rizika a hrozby v této oblasti. E, to se týká také situace Kurdů. To ukazuje, jak důležité je opravdu snažit se o vyjednání řešení. E, pokud se Turecka týče ještě, na to Eh, poskytuje eh, Turecku určitá, eh, určitou jistotu. Máme tam vojenskou přítomnost AVAXy, sledujeme vzdušný prostor a opět tím chceme zajistit to, že by se že Turecko obránilo proti jakékoliv externí agresi. Eh, ta čísla, o těch jsem již hovořil. Nyní pan Castaldo, dialog. To jsem snad také do určité míry zodpověděl. Turecko také. Eh, maďarská otázka. Eh, čili to je ta zpráva RAND. No, my eh, se zabýváme právě tím, o čem se hovoří v této zprávě, a sice otázka rizika agrese proti spojencům NATO. A právě proto i jsme se změnili, a to byla naše odezva na toto nebezpečí. A my budeme nadále pokračovat v posilování eh, přítomnosti Eh, na východě eh, máme osm eh, nových štábů, mimo jiné také v Maďarsku, kromě tedy ještě více jednotek a více manévrů a tato nová velitelství, tyto nové štáby budou zajišťovat spolupráci mezi národními a mezinárodními silami. Na to sází na kolektivní odstrašovací sílu a to jsou, to jsou tedy eh, síly domácí, síly mezinárodní a potom ještě síly, které jsou v záloze. A my jsme eh, posílili připravenost eh, těchto sil ke zásahu. Zvyšli jsme z 30 tisíc na 40 tisíc vojáků a tím, že jsme vytvořili jednotky rychlého zásahu, které jsou schopny být na místě během několika hodin a také částečně v rámci NATO, ale částečně bilaterálně s USA. Eh, má, budeme tam mít více vojenského vybavení, více investujeme do infrastruktury, eh, dále tam máme těch osm lokálních štábů což nám všechno umožní rychlé rozmístění sil podle potřeby. Čili my takto reagujeme na výzvy, kde, o kterých se hovoří v této zprávě a budeme v tomto duchu také pokračovat, tak abychom garantovali bezpečnost všech spojenců. Dále tady je otázka eh, náboru terorismu v Belgii. Já myslím, že oni přicházejí z mnoha různých zemí. Eh, ano, eh, v Belgii sídli NATO a my jsme za to vděční a Belgie se tedy hodně soustředí na to, jak spolupracovat s dalšími spojenci Eh, v Evropě na antiteroristických sítích. A snad eh, s tím budeme moci také něco udělat. Čili já skutečně vítám úsilí belgické eh, vlády a jsem velice vděčný za to, že nám poskytuje prostředí pro naši hlavní centrálu. Pak tady bylo ještě několik otázek o přítomnosti NATO v Egejském moři jak víte, my jsme se rozhodli asistovat, pomáhat při zvládání migrační a uprchlické krize eh, v Egejské moři. Na to nebude vracet zpátky čluny s uprchlíky. My tady nebudeme vykonávat tuto policejní činnost my budeme pomáhat místním úřadům, což je e, řecká pobřežní stráž, turecká pobřežní stráž a Frontex. To budou dělat oni, my je budeme podporovat podle toho, jak jsme se rozhodli na setkání ministru obrany. My budeme provádět průzkum, e, sledování, monitoring a poskytovat e, důležité informace místním orgánům a zbytek je na nich. Samozřejmě ovšem cokoliv, k čemu používáme vybavení a síly NATO, eh, bude v souladu s mezinárodním právem. To znamená, že eh, pokud NATO se nachází v blízkosti, dejme tomu, eh, plavidla, které je v nouzi, například se potápí, tak samozřejmě všechny národy, všechna plavidla jsou povinná těm lidem pomoci. A to se týká samozřejmě také plavidel NATO. Čili my ano, my budeme zachráňovat lidi a my jsme se s Tureckem dohodli, že v případě, že plavidlo NATO zachrání lidi, a jsou to lidé, kteří budou přicházet z Turecka, pak je do Turecka smíme vrátit. Takže, jak vidíte, řešíme také technické a právní podrobnosti, eh, jak se tedy budou řešit eh, přímo v terénu. Otázka Kypru, eh, to se ptala paní Gomeš. K tomu bych řekl jen to, že vítám úsilí o nalezení politického řešení. Myslím, že určitý pokrok tady dosažený je, stále je tady řada nejistot, ale jsou tady reálné, hmatatelné šance, jak ten konflikt vyřešit. Dále otázka, zdá všechny národy, včetně USA, eh, podpoří podpoří eh, kolektivní obranu ve východním křídle aliance a odpověď je ano. Vlastně všichni eh, spojenci už k tomu přispívají, eh, také tedy k tomu dohledu a průzkumu v této oblasti. Libie my jsme připraveni pomoci s budováním kapacit za předpokladu, že nás o to požádá vláda národního smíření, eh, až tam nějaká bude. My tedy eh, nic nevnucujeme, ale jsme připraveni pomoci na požádání. A poslední otázka tady ještě. Ano, kde je východní Evropa a kde je střední Evropa? Ano, já se eh, pokouším říci, že my posilujeme přítomnost ve východní části z našeho spojenectví a to jsou například pobaltské země. Takže toto je, toto je způsob, jak trošku nepřesně vyjadřovat to rozhraní mezi východní a střední Evropou. Eh, o čem se bude rozhodovat v Varšavě, to je příliš brzy. Ale já očekávám, že padnou rozhodnutí o tom, jak můžeme dále posílit kolektivní obranu a jak reagovat na výzvy z jihu, ale také z východu posílení vojenské přítomnosti. A článek 42.7 5 eh, smlouvy o, mm, smlouvy o NATO. Tom bych řekl, článek 5 eh, dohody o NATO eh, byla aktivován pouze jednou a to bylo po teroristických útocích ve Spojených státech v roce 2001. Od té doby se odehrálo mnoho teroristických útoků v Evropě a článek 5 se neaktivoval. Čili článek 5 je něco, co se používá velmi zřídka kdy. My jsme schopni reagovat na teroristické útoky, podporovat země eh, v boji proti terorismu bez eh, aktivace článku 5. A to se týká všech partnerů eh, v NATO. My pomůž, pomáháme budovat kapacity, také v Jordánsku, v, Tuna, v Tunisku, eh, v Iráku pomáháme, máme aktivity v Afganistánu a to všechno souvisí úzce s bojem proti terorismu. Protože my se třeba v Afganistánu snažíme zabránit tomu, aby se tato země stala útočištěm terorismu. Takže my skutečně podporujeme eh, koalici proti islámskému státu, aniž eh, tedy používáme článek 5. Tak možná, že jsem na některé otázky nezodpověděl, ale snad jsem odpověděl aspoň na velkou většinu. A já, já myslím, že další otázky ještě budou a můžeme pokračovat dál. Slovo má pan Kelem. Já Eh, chci vyzdvihnout tedy vaše odhodlání, vaše jasné poselství. Já jsem jeden z těch, kdo chce připřeje posílení mezinárodních kapacit na to ve východní Evropě. A ta, ta východní část Evropy zahrnuje i baltské státy. Je to stále zranitelná oblast a pan Putin by mohl propadnout pokušení, pokusit se diskreditovat schopnost NATO chránit své nejmenší členy. Ale chci se zeptat na mm, kolektivní obranu v případě hybridní války. Existují nějaké praktické scénáře či řešení, jak aplikovat kolektivní obranu na eh, takovéto smíšené případy? Děkuji. <laughs> It's okay. Thank you so much. Thank you. Paní Kylie. Děkuji vám, pane generální tajemníku. Před pár měsíci eh, v NATO jsem s vámi hovořila jakožto eh, předsedkyně eh, Dynatu, kdyby se na to účastnilo migrační krize, to znamená řešení migrační krize. A zřejmě se bude účastnit, aktivně se bude účastnit. Mám za to, že tento příspěvek je důležitý, že slouží kapacitě EU a, a NATO um, a té budoucí spolupráce. Ale pokud můžete se vyjádřit přesněji, pokud byste nám mohl dát nějaké podrobnosti o operačním plánování a koordinaci mezi eh, státními orgány, Frontexem a dalšími v Egejském moři. Kolik lodí, za jak dlouho, v jakém časovém rozmezí, jak bude probíhat koordinace. Vy jste řekl, že to bude jenom shromažďování informací, vyměňování informací, ale prostě když uvidíte nějaké konkrétní uprchlíky, budete muset vracet zpátky do Turecka. To znamená k tomu, že včera došlo ke 36 narušení leteckého prostoru a pak také narušování námořních hranic ze strany Turecka. Jak by mohlo na to reagovat, když se to bude nadále, když to bude pokračovat, když v době vaší přítomnosti? A když se takto bude spochybňovat eh, naše svrchovanost nad Egejským mořem ze strany Turecka. Byla by také možná aktivní účast Evropského parlamentu, vzhledem k tomu, že eh, jsme vystaveni společným hrozbám? Mr. Gurik. Pan Gurik. Mr. Gurik. Mr. Gurik. Pane Gurik, jste tu? Ne. Pak dostane slovo. Tam sedí. Jurek, aha. Pan Jurek. Špatně to bylo přeloženo. Takže první dotaz. Více informací na téma eh, operace v Egejském moři, to znamená státy NATO a vrac, navracení eh, imigrantů a také, jestli se také e, počítá s činností e, v pobřežních e, vodách a třeba také ničení plavidel, tak jak to bylo navrženo. Druhá věc, to je otázka, jak vnímáte Eh, otázky, která je sice nevojenská, ale velice důležitá pro eh, země na východě. A to je ten Nord Stream 2, eh, tato, tento stavební projekt. Podle nás tento záměr podkopává protiruské sankce. A je to de facto podpora toho hlavního nástroje, kterého používá Rusko eh, k vyvíjení eh, tlaku na své sousedy. Mě by zajímalo tedy, eh, jestli se k tomu můžete vyjádřit v této věci. Děkuji vám. Mr. Atini. Pan Atini. Připomínám, že tu máme limit 1.15. Děkuji, pane předsedo. Toto téma se bude pravděpodobně probírat ve Varšavě. Co se týče kybernetické bezpečnosti, tady se jedná nejenom o technické záležitosti, ale také eh, jak to eh, vypadá s kybernetickými normami a pravidly v jednotlivých zemí. Musíme přejít na politickou úrovni, pokud je o eh, kybernetickou bezpečnost. Co se týče aliance, tak kybernetická bezpečnost je věc velmi citlivá, protože každý členský stát má svoji svrchovanost. A samozřejmě to má vliv na NATO, ale z vnějšího pohledu, jakým způsobem se dosáhne větší homogenity v mm, tom, že se bude více bránit a chránit eh, informace, kterými disponuje NATO, protože tady existuje stále větší nebezpečí v oblasti eh, kybernetické bezpečnosti. Paní Mahi, děkuji vám. Pane generální tajemníku, několik eh, přesných dotazů. Nevím, jestli mi eh, je budete moci říci hned, nebo mi je pošlete později. Týká se to účasti různých partnerů na to. Zajímalo by mě, jaký je aktuální stav příspěvků v oblasti tedy eh, mužů, vojáků, účastnících se Eh, ze strany Spojených států, různých evropských eh, států a neevropských států, které se účastní na to. Dále jste řekl, že se eh, výdaje vojenské v některých zemích, zemích zvýšily a dosáhly 2%. V jakých zemích? Zahrnují tyto částky i um, penze um, vojáků, odměňování vojáků nebo ne? a k jakým ehm, přesně cílům jsou tyto navýšení orientována. Je to eh, nábor rekrutování mužů, jejich školení, je to vybavení, a pokud je to vybavení, jaké vybavení, eh, pořád se používá tolik helikoptér, a jaké jsou země původu eh, těchto strojů a vybavení? Kdo je vyrábí? Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Děkuji. Pane generální tajemníku, bavili jsme se o vzájemně propojených výzvách. Evropská unie a NATO jsou dvě organizace, které hají te, ty též hodnoty. Nedávno NATO, myslím, přišlo trošku pozdě při um, ochraně Evropy v, na jižních hranicích v Egejském moři. Nemyslíte si, že na dalším uh, summitu NATO a ze strany EU na to bychom měli navrhnout nějaký stálý mechanismus spolupráce v obraných otázkách mezi Evropskou unii a NATEM? Ruské orgány, to je za druhé, jak všichni ví, podkopávají jednotu a svrchovanost Moldavska, Moldavské republiky, Ukrajiny a Gruzie. To jsou země, které jsou nesmírně důležité pro uh, Eh, naši, náš plán eh, bezpečnosti a obrany ve východní Evropě. S čím eh, počítá na to z hlediska posílení statutu těchto zemí v rámci NATO? Thank you. Um, Mr. Děkuji, pan Stoltenberg. Zastupuji pane království, jsem nesmírně potěšen, že jsme jednou ze zemí, které plní ten dvouprocentní cíl eh, výdajů na obranu a jsem rád, eh, že slyším vás, že hovoříte o dialogu s Ruskem. V našem vlastním parlamentu je pouze eh, určitá nepřátelskost a podezřívání vůči Rusku. A já bych chtěl eh, získat od vás, jaké reakce získáváte vy ve vaší kapacitě, tedy v dialogu s Ruskem a jak se snažíte budovat osobní vztahy s vašimi protějšky v Moskvě, abyste se snažil zmírnit nějaké to napětí z tohoto stále zhoršícího se vztahu mezi našimi dvěma oblastmi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικά Γραμματέα, η απόφαση... Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, co se týče usnesení rady, eh, tak eh, a s tím související operativní problémy a se na, na manévry námořnictva. Já bych se chtěl zeptat, práva na svrchovanost eh, Řecka nesmí být eh, narušeny Tureckem. protože eh, uprchlíci neopustí ty svrchované vody. A jak by na to, na to reagovalo a jak bude reagovat námořnictvo, když třeba tam bude nějaká loď, dostane se do řeckých vod nebo do jiných vod a e, v případě, že začne e, zasáhne pobřežní řecká stráž. E, protože co se stane v případě, že se ta loď dostane do tureckých vod? Co se dělá s uprchlíky v případě, že jsou v nouzi, když se nacházejí blízko řeckého pobřeží? v případě, že to je v rozporu s tím, co hájí Turecko. Protože když se třeba ta loď tam dostane několikrát do těch druhých vod, tak eh, co potom v takovém případě dělá na to? Děkuji. Rád bych obrátil vaši pozornost na jednu věc. Čelíme vojenským strategickým změnám v oblasti námořní eh, zodpovědnosti NATO, také na severu. Takže Norsko zvýšilo svou námořní přítomnost, ehm, pokud jde eh, o ehm, ostrahu, eh, tedy ze strany i ehm, ponorek a let, letecké stráže. Jak na to plánuje tak také situaci v námořní oblasti v, na severu. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, pane generální tajníku. Velice eh, jsem rád eh, z vaší účasti a všeho příspěvku. Jak vyhodnocujete bezpečnostní situaci ve středo eh, černomorském regionu? A jaká je eh, reakce na ta. Za druhé, hovoříme o obraně Evropské unie. Z hlediska perspektivy na to, co by se mělo dělat, abychom zajistili komplementaritu a kompatibilitu mezi, eh, růz, mezi eh, tedy bezpečnostními vývoji EU a NATO. Mr. Obrega from Romania. Pan Obrega z Rumunského národního parlamentu. Nebo je pryč? Ole Stoltenberg, domnule Brok. Ano. Drazí kolegové, pane, pane Brok. V zájmu uh, předvídatelnosti mezi spojenci, tedy chci říci pár slov uh, Eh, naší eh, strategii Rumunska až eh, k Varšavskému samitu. Ceníme si úsilí spojenců, podporujeme opatření přizpůsobení se v reakci na to, co se stalo, včetně abychom reagovali na vývoj ve vztahu k Rusku zahrnutí černomorské oblasti do rozhodovacího procesu a přizpůsobení se dlouhodobé perspektivě na to. Dále eh, finalizace eh, ve vztahu obrané politiky, ve vztahu k Rusku eh, a vytvoření dlouhodobé reakce na to versus Rusko se, v souladu se strategickými eh, cíly, dále partnerství NATO Evropská unie a potržení a vyzdvižení významu rozšíření NATO, eh, zejména pokud jde o přibližování Gruzie a dále ehm, vytvoření eh, systému kapacity protibalistického systému. A ještě takový dotaz, pokud dovolíte. Domníváte si, že tyto projekte projekty jsou realistické? Teď chci navrhnout, abychom omezili další dotazy na jednu minutu na řečníka. Jedině tak máme možná šanci to zvládnout. Většinou budu teď eh, dávat slovo těm, kteří ještě dnes nehovořili. Ti, kdo mluvili uh, už jednou nebo dvakrát, by teď neměli mít slovo jako první paní Gil. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem položit otázku ke kyberválce. Uh, Vím, že už tu padla otázka tímto směrem. Začíná to být stále větší hrozba. Podobně jako konvenční konflikty používají, používá to Ukrajina, Čína, ale také Ukrajina. Takže myslím, že na to může se hrát tomto klíčovou úlohu, ale na to eh, se zaměřuje na odolnost vůči kyberútokům, ale jaká je možnost zahrnutí mandátu i pro pro proaktivnějším přístupu, abychom zlepšili celkovou odrazující sílu. A dál říkáte, že sil, vítám vaše uh, slova o tom, že silná Evropa a silná Británie je, jsou silné faktory uh, stability. Jaké by mohly být negativní uh, dopady uh, vystoupení Británie, vzhledem k tomu, že se šíří přeshraniční hrozby, uh, kde potřebujeme silnější spolupráci v rámci NATO? Sto. Kyrie Stoltenberg, to... Děkuji vám. Eh, hovořil jste o imperialistických válkách a výsledky, které vidíme v Iráku, v Sýrii a tisíce zoufalých eh, uprchlíků proto utíkají do Řecka. A když potom je eh, NATO přítomno v Egejském moři se souhlasem vlád, tak potom to souvisí s tím napětím, které je na Blízkém východě, ale na to neuznává některé hranice mezi jednotlivými partnery. A tady se jedná o otázku svrchovanosti v Egejském moři, e, konflikt mezi mm, Tureckem a mezi Řeckem. Byli jsme svědky toho, že dochází e, k porušení e, leteckého prostoru ze strany Turecka. Takže jaký účel má tedy přítomnost NATO v Egejském moři? Jenže Pane generální tajemníku, vy jste řekl, že když se snažíme omezit fungování pašeráku v Egejském moři, takže ty lodi, které se ocitnou v tureckých nebo řeckých teritoriálních vodách, budou vraceny do Turecka. A dnes se dozvídáme, že turecký, um, Turecko tvrdí, že taková dohoda neexistuje. Jaká je tedy skutečnost? Protože jinak nevidím, v čem by byl přínos vaší přítomnosti v egejském regionu. Mikrofon. Secretary General, I think one of the most... Uh, Generální myslím, že jeden z nejdostupnějších prostředků naší aliance pro 90 byla politika eh, otevřených dveří, roz, rozšiřovací proces, nový spojenci z východní a střední Evropy. A v nedávné době jsme i u nás v Rumunsku Eh, přivítali to rozhodnutí k Černého, ohledně Černé hory. Jak eh, to vypadá s Gruzií? Hovořím um, o tomto tématu ještě nad rámec toho balíčku, který přijal aliance k eh, Gruzii po mnoha uh, letech, tedy od summitu v Bukurešti v roce 2008 na toto téma. Já jsem si vědom, že situace je komplexní, ale v rámci upřímné diskuze mezi spojenci taková otázka, taková výzva, jaka, jaké, jestli dovedete představit určité eh, zázračné řešení z hlediska eh, Gruzie eh, a její cesty k alianci. Vzhledem k tomu, že jsme vždy říkali, že Rusko by nemělo mít právo veta v našem rozšiřovacím procesu. Κύριε Γενικέ, ο πόλεμος μένεται και κλιμακώνεται στην ευρύτερη περιοχή, όπως είπα. Válka, eh, eh, konflikt se v tomto regionu se stále zhoršuje. Na to posiluje své základny. Z moře se stala skutečné, eh, skutečný hřbitov. Situace na Blízkém východě stále, stále nestabilnější. A vy jste trošku váhal, řekl jste, že rozpočet na to nebyl snížen a že nadále je potřeba 2% rozpočtu zemí i zemí, které se nachází v strašných ekonomických eh, situacích, že jsou tyto fondy, eh, přestože jsou tyto finance nezbytné i k zaplacení základních potřeb populace. Eh, a vzhledem tomu, že na to selhalo na Ukrajině, a e, v Gruzii já myslím, že to znamená e, spíše hrozbu, ta přítomnost NATO. Vzhledem k tomu, že pod záminkou e, toho, že NATO se tedy objevilo v Egejském moři, aby bránilo vyloděvání uprchlíků. Jak se díváte na to, že Turecko se teď úplně zdá se zříká toho vašeho projektu v Egejském moři a tím spochybňuje rozhodnutí o vracení uprchlíků na jejich území. A co s tím chcete dělat? Co chcete, co uděláte s tedy s uprchlíky, které zachráníte? Thank you, Chair. I couldn't believe this. <laughs> Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane generální tajemníku. Dvě stručné otázky. Vy jste hovořil o ohlášeném příměří v Sýrii. A pokud by nenastalo a tam e, se některé další země chystají e, poslat další jednotky, e, bude se to týkat i na to nebo ne? loni eh, byla Černá hora přizvána eh, připojit se nebo začít vyjednávat, aby se stala 20, 29. členem NATO. Jak to vypadá a co třeba Bosna a Hercegovina? Děkuji. Myslím, že to, co jsme dnes si vyslechli od paní Mogherini a pana Stoltenberga, pokud eh, Eh, dáme eh, dohromady všechny ty eh, možnosti spolupráce s Ruskem a mm, tady NATO, Rusko, EU, Rusko. To je prostě nebýt toho, tak mm, by se nám nepodařilo mm, nepodařilo zasáhnout nebo ukončit v Sýrii konflikt. Pokud nebudeme spolupracovat s Tureckem, bude proudit více uprchlíků do Řecka. A pokud by se to stalo, pokud tedy eh, přijdou, bude přicházet více uprchlíků do Řecka, bude narůstat tlak na to, abychom uzavřeli hranici někde na Balkáně. Proto Eh, tedy apeluji také na eh, Řecko, aby tomu akčnímu plánu spolupráce mezi EU a Tureckem souhlasilo, poněvadž je to především také v zájmu Řecka. Pane generální tajemníku? Děkuji vám a děkuji za všechny otázky. A já se pokusím zodpovědět aspoň na většinu z nich. Nejdříve Eh, o té eh, hybridní, hybridní přístupu. Hybridní přístup je velmi důležitý. Eh, to je něco, na co musíme být připraveni. Tady je to kombinace vojenských a nevojenských agresivních kroků. To může znamenat řadu různých typů rizik a hrozeb. A Eh, cílem toho je být schopen zaútočit na určitou zemi, aniž by to byla skutečná válka eh, a aniž by se tedy eh, předem varovalo a vyhlašovalo a tak dále. Čili proces tam s momentem překvapení. A to nastalo například na Ukrajině, když Rusové anektovali Krym a tam prostě se eh, nepodařilo na to reagovat a mm, najednou prostě ten celý ten poloostrov byl anektován. Čili my musíme být schopni reagovat na hybridní hrozby a právě v tomto směru jsme už udělali hodně, ale ne všechno. Například je tady princip včasného varování a schopnost porozumět, eh, co se vlastně děje Eh, znamená to také eh, zlepšovat eh, sdílení informací, dohledu ostrahy, průzkumu, výměny všech těchto informací. My máme už víceméně hotový nový systém pro tyto funkce, jsou to drony a to nám výrazně zlepší možnost orientovat se v tom, co se děje přímo na místě. A toto je důležitá část naší eh, reakce na mnohé hybridní hrozby a výzvy. Eh, je žádána vysoká míra flexibility, je eh, žádána schopnost rychle reagovat, více na hybridní hrozby a tak dále abychom byli schopni rychlé reakce, abychom byli schopni rozmístit síly eh, předtím, než krize eskaluje do eh, nebezpečné míry. Eh, proto jsme tedy výrazně zvýšili pohotovost našich sil. Což znamená, že pokud vnímáme určité nebezpečí nebo riziko hybridní situace, můžeme tam okamžitě rozmístit síly. A e, kybernetické útoky. Tady také e, eskalujeme ochranu našich vlastních systémů a také chceme posílit schopnost na to pomáhat e, v kybernetické obraně systémů členských zemí, pokud by došlo k útokům na sítě eh, členských zemí. Také eh, jsme eh, rozhodli, že kybernetický útok mm, je stejně vážný jako konvenční útok a může tedy vést aktivaci článku 5. Proto tedy kybernetické útoky považujeme za něco, co může eh, spustit mechanismus kolektivní obrany podle článku 5. Paní Kajdy z Řecka se ptá, eh, jak je to s tou uprchlickou krizí. Jako na to opět reagujeme, pomáháme, asistujeme, ale máme zde skutečně pouze podpůrnou roli. Eh, na to nebude zastavovat a vracet čluny s migranty. Naší roli je pomoc místním orgánům, aby eh, prováděli svou práci a také Frontexu. A to všechno závisí na Řecku, na Turecku, na Frontexu. My nemáme eh, v mandátu ostrahu to, co eh, na to zde dělá ve své roli, tak to vlastně souvisí eh, s významnou roli EU. Řecko je členem EU, Turecko ne. Takže eh, NATO, obě země jsou v NATO a mm, proto je tam tedy NATO, to je důležité. A důležitá, eh, další důležitý pilíř, proč jsme na to v Egejském moři, je eh, důvodem je spolupráce mezi NATO a EU. Ale opět je to otázka Frontexu, řeckých a tureckých orgánů, které mají podporu na to. Pak jsou tady další výzvy, další problémy, právní problémy a ty my řešíme průběžně. Čili my jsme rozhodli určitým způsobem postupovat a nyní řešíme všechny praktické a právní detaily. Nicméně, eh, já jsem skutečně eh, viděl eh, Řecko a Turecko, jak spolupracují. Léta, dlouhá léta to trvá. Obě země jsou schopny táhnout za jeden pro vás, spolupracovat. A de facto všech 28 eh, ministrů NATO, včetně řeckého a tureckého, byli eh, před 14 dny na tom setkání ministrů obrany a hlasovali pro. Čili není to něco, co se vymyslí eh, v Bruselu a pak se nutí členské země, aby to implementovali. To je rozhodnutí ministrů zemí. A my teď, jak říkám, Eh, pracujeme na detailní implementaci, čili já vám nezodpovím eh, všechny otázky detailní, ale prostě my jsme přijali politické rozhodnutí, poněvadž vidíme, že je třeba udělat více. A nyní fungujeme tedy v Egejském moři eh, a ovlivňuje to zejména Turecko, Řecko a zbytek Evropy. Je to výraz naší politické síly a snažíme se implementovat toto rozhodnutí. A pak ještě počty plavidel. E, ty nejsou stále. Zatím jsme tam měli dvě až pět lodí na monitorovací misi. To je vlastně jejich e, celkový mandát, pouze monitorování v Egejském moři. Ještě bych chtěl zdůraznit, že přítomnost NATO v Egejském moři je vypořádat se s, migrant, eh, s migrační a obrchlickou krizí. Nic neprovádíme ostrahu, nesledujeme eh, vzdušný prostor nebo cokoliv dalšího. To není náš mandát. Nord Stream Pan Jurek se ptá na Nord Stream. A sice, ano, k Egeskému moři to už jsem zodpověděl, tak ten Nord Stream. Já si myslím, že to je něco, co si musí rozhodnout národy, který se to týká. A vzhledem k tomu, že to ovlivňuje Evropskou unii, pak je to na rozhodnutí Evropské unie, nikoli na to zda je dobré zdvojnásobit kapacitu Nord Streamu nebo ne. Čili to se tedy eh, týká zúčastněných zemí a také předpisu e EU a vůbec zemí EU. Eh, pak jste se ještě ptal na Sýrii. to rozhodlo, že bude eh, pomáhat eh, s migrantskou krizi v Egejském moři, ale také jsme souhlasili, že posílíme pomoc Turecku eh, s ostrahou a sledováním, monitorováním syrsko-turecké hranice. To je také součást této migrační krize poněvadž migranti přestupují tuto syrsko-tureckou hranici. E, to tak dlouhodobu bylo, teď je ta hranice uzavřena, ale my budeme pokračovat v jejím monitorováním. Dále ty kybernetické útoky, pan Atina, a myslím, že to už jsem odpověděl. Paní Mali se ptala na Eh, eh, výdaje na eh, obranu, čili Spojené státy, Velká Británie, Estonsko, Polsko a Řecko. To je těch pět zemí, které dávají více než 2% HDP. Francie se blíží hranici 2% a mnoho dalších spojenců nyní začalo zvyšovat své zbrojní výdaje co za to nakupují, to je e, různé, ale většinou jdou ty peníze do vojenského vybavení, což vítáme. Čili nejde jenom o to, aby se utratilo více, ale aby se věnovalo více do kvalitního vybavení. A ty 2% v tom jsou i penze, což myslím, že je standard. Jo? My to máme tak nastaveno. Samozřejmě ty penze bychom mohli vyškrtnout, ale to bychom museli předělat celé mm, tyto eh, srovnávání čísel. Čili eh, standard na to je eh, zahrnovat do toho i penze. Paní Frunzolika z Rumunska. Pan Frunzolika, omlouvám se. Eh, co děláme pro východní partnery eh, Moldávie, Ukrajina, eh, Gruzie. Teď děláme v zásadě tři věci. Za prvé silná politická podpora pro jejich územní integritu a nezávislost, čili silný, silná politická podpora pro všechny z nich. Gruzie a Ukrajina jsou našimi blízkými partnery, taktéž Moldávie, tam Eh, budujeme obrané kapacity. Ano a samozřejmě eh, je to třeba dělat prostě praktickým způsobem. V Ukrajině máme trust funds, eh, máme určitou logistickou kontrolu a tak dále, nebo školení, vše výcvik ukrajinských sil a podobně. To je na bilaterální bázi. A také podporujeme úsilí o nalezení politického řešení konfliktu a samozřejmě v případě Ukrajiny zejména silně podporujeme úsilí o implementaci minských dohod a e, najít, e, nějaké, najít a vyjednat mírové řešení pro východ Ukrajiny. Dále tady byla otázka k dialogu. Ano, eh, dialog už eh, běží eh, v rámci Rady bezpečnosti OSN, OVSE, nebo ta bilaterální dohoda o ukončení bojů v Syrii. Tak to, tady máme přímé kontakty s Ruskem v těchto oblastech. Není to snadné a Eh, nevíme, jestli se bude moci sejít rada na to, eh, na to Rusko, ale eh, Lavrov přislíbil, že má možnosti takovéhoto dialogu na to Rusko. Myslím, že o Egejském moři už jsem hovořil dosti. Norská otázka. Souhlasím že na to musí být schopno se zaměřit také na sever a být tam přítomno. Jenomže my tedy víme, že eh, hlavním, eh, tedy NATO je hlavně přítomno v Norsku na severu. Čili to znamená, eh, že jsou žádány vojenské kapacity Norska. Norsko je velmi významnou součástí eh, přítomnosti NATO na severu. My jsme právě investovali do nových fregat, no, eh, byly hodně drahé a posilují naši schopnost eh, mít viditelnou přítomnost v Barencově moři a jinde na severu. Norsko se, se chystá investovat do nových F-34 stíhaček a také e, to je e, v zájmu posílení e, přítomnosti na severu a Norsko možná bude nakupovat také nové ponorky a další věci. Čili na to je skutečně přítomno na severu, při nejmenším tedy v podobě Norska. A samozřejmě já vítám také více manévrů. Příští týden bude mnohonárodní mnohonárodní eh, manévry v Norsku, protože Norsko je součástí kolektivní obrany. A hybridní válka, tak o tom jsem už hovořil. Kybernetické útoky také. Egejské moře ano. Gruzie. Budeme nadále podporovat Gruzii. Gruzie eh, eh, učinila určitý pokrok. Důležité je, aby dále implementovala reformy, to také v tomto pomáháme. A e, také e, já jsem se účastnil inaugurace nového výcvikového evolučního střediska e, pro manévry, čili my skutečně podporujeme Gruzii k upevňování těsných vztahů Eh, k NATO a budoucí členství. Eh, dále další eh, řecká otázka. Souhlasím s vámi v tom a chápu, že pro mnoho politiků, v podstatě pro všechny politiky, které znám, Eh, by bylo lepší, kdyby mohli peníze vydávat na zdravotnictví, školství, infrastrukturu, spíše než na obranu. Čili eh, mobilizovat nějaké prostředky na obranu, to je vždycky těžké. Na druhé straně, když jsem byl v 90. letech ministrem financí, škrtal jsem vojenský, vojenské rozpočty. A prosím vás, nikomu to neříkejte. Ale to bylo po skončení studené války. My jsme eh, opravdu tenkrát eh, měli eh, snižování penzí, což je, což je tedy možnost, jak snížit také výdaje na obranu, ale je třeba si zachovat schopnost zvýšit vojenské výdaje, když je to třeba, čili to je teď. My jsme vlastně v Norsku tento trend obrátili v roce 2008, čili já jsem byl u toho, když se snižovaly a později i zvyšovaly vojenské výdaje. A Řecko je prakticky jedna z pěti členských zemí NATO, která skutečně vynaká 2% HDP na eh, obranu. Čili je to země, která byla schopna tedy učinit eh, obranou politiku prioritou i v obtížné situaci. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Tady máme prostě NATO, Egejské moře, eh, Řecko. Není to tak, že prostě máme eh, Evropskou 28 a NATO je něco jiného. Ne, to, to jsme pořád my všichni dohromady. My jsme ti spojenci. Čili já eh, si to prostě nevymýšlím. Já, to není můj nápad jít do Egejského moře. To jsme se na všech členů, 28 členů NATO, jsme se na tom shodli. Čili to bylo konsensuální rozhodnutí a cokoliv děláme v Egejském moři, děláme se souhlasem Turecka, Řecka a e, ostatních 26 spojenců. A já myslím, že to je důležité pro Řecko, pro Turecko i pro celou Evropu a e, celou naši alianci. A ještě pan Kahn. Eh, vojáci v Sýrii. NATO nemá svá vojska eh, v Sýrii a ani neplánujeme žádnou intervenci NATO. Ale NATO má svou přítomnost v Turecku, což znamená, že můžeme pomáhat Turecku eh, v odvrácení jakékoliv agrese proti Turecku. Nicméně nejsme eh, přítomní v Syrii, nicméně trošku posilujeme a eh, eh, zlepšujeme obranu Turecka, například pomocí letounu AVAX. Bosna a Hercegovina, ano, tak cesta bude ještě dlouhá, pokud se týče reform, tak aby ta země splnila standardy na to, a čili já momentálně nejsem schopen říci, kdy to nastane, ten pokrok, tak aby mohla Bosna a Hercegovina mohla vstoupit do NATO. Eh, pro mě je vždy potěšením, že se, když se s vámi mohu setkat se zástupci parlamentu, členský, tedy eh, naší členských zemí a já vám skutečně děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane generální tajemníku, slyšel jste aplaus. Děkuji za eh, ten čas, který jste si na nás vyhradil, že jsem vysvětlil, vysvětlil tu situaci za přítomnosti společné, společných informací, eh, společné přítomnosti Evropského parlamentu a zástupců národních parlamentů. Děkuji. Dear colleagues, we continue with... Kolegové, budeme pokračovat eh, následujícím bodem na našem pořadu jednání, což je výměna názoru s generální, eh, zástupcem generálního tajemníka OSN eh, pro Libii. Vítám vás tady v Evropském parlamentu, pane Koblere. Máte rozsáhlé zkušenosti v mezinárodních otázkách a um, zprostředkování mediaci, tedy jste teď zvláštním zástupcem UNSML, ale dříve jste pracoval v Kongu s Monuskem a taky s UNAMI v Iráku a UNAMA v Afganistanu. Čili jste člověk, který je dobře obeznámen s krizovými oblastmi světa, dříve si jako německý diplomat jste působil ve významných postech na ministerstvu mm, a také jako německý vyslanec v Iráku a Egyptě a také šéf kabineta, kabinetu ministra zahraničí Jošky Fischera. Ví, víme a víte, že situace v Libii byla na pořadu jednání OSN a mezinárodního společenství už po dobu několika let. Evropský parlament eh, vždy podporoval, podporoval úsilí OSN o nalezení politického řešení krize v Libii a řešení stávající krize politickými prostředky. V našem posledním usnesení eh, přijatém 4. Eh, února se říká, že parlament podporuje a uznává eh, vládu národní dohody, eh, národního smíření, která je jakožto jedinou eh, vládu Libie. Také jsme žádali regionální aktéry, aby nepřijímali kroky, které budou jen zhoršovat napětí a destabilizovat celý region a, a že členské státy by měly plně podpořit úsilí paní Mogherini paní místo předsedkyně komise, která hovořila, když tu eh, byla dopoledne eh, před naším výborem, mimo jiné i o Libii, pokud jde o podporu budování státu, budování institucí a eh, od zbrojení. Tato vláda na národní dohody mm, teď mm, pozměnila své složení, Změnil se také kompetence několika ministrů. Um, tím a eh, v podstatě teď eh, Spojené státy v Sabratě eh, začaly organizovat kroky proti samotnému Daeši chceme se vás zeptat, o co je vlastně v sázce, o co jde, jestli je to čili vytvoření důvěryhodné vlády, která by zabránila kolapsu země, bankovní eh, rezervy eh, jsou velkou výzvou a také boj s islamským státem, to je další hrozba, eh, která se ze středního východu přenesla až sem do severní Afriky a klíčovým prvkem je proces sjednocení země a zajištění eh, bezpečnosti v Libii. Těšíme se na váš projev. Tradice je, že si vezmete slovo na 10-15 minut, pak si dáme kolečko otázek a odpovědí a pak budete mít čas odpovědět a schrnout na konci eh, tohoto zasedání. Takže pane Koblen, máte slovo. Děkuji, děkuji vám je mi nesmírným potěšením tu znovu být. Byl jsem tu již dřív, eh, kdy, ještě když jsem ve své funkci, když jsem působil v Iráku a vím, jak stěžení tento výbor je. Chci poděkovat Evropanům, komisi i vám. Vím, že máte velký podíl na formování eh, této eh, politiky nebo podporu pod, při podpoře politických dohod, misí a strategického eh, postoje, který má Evropská unie pozice podpory eh, OSN. Chci se vrátit krátce do roku 2011. To byl zásah eh, a to, to byla chyba. Ta chyba spočívala v tom, že intervence k ní došlo a pak nic. Pak eh, prostě mezinárodní společenství řeklo, a teď si pokračujte ve vaší revoluci. A to nefungovalo. To vedlo k situaci, kdy ten stát mezi 2011 a dneškem se ocitl v chaosu a stále situace se stále zhoršuje. Teď jsme ve velmi obtížném procesu napravování chyb z roku 2011, protože to země byla prostě ponechána na holičkách. Eh, a teď v roce 2016 máme tři hlavní určující faktory. Zvyšování tlaku na všechny, ať mezinárodní společenství, a také na Libyjce a na ty, kdo mají politickou zodpovědnost, aby pokračovali s politickým procesem. A dále boj s Daešem s islámským státem. Pokud srovnáte vojenskou situaci v lednu 2015 a v únoru 2016, tak je to velký rozdíl protože je tu teď eh, va, politické vákum, vojenské vákum a byl tu generální tajemník NATO, je tu faktor Sýrie, to znamená tlak na Sýrii samozřejmě má ten efekt, že lidé se snaží prosadit v těch měkkých zónách, čili v tomto případě v Libii, a posílit tam rozšiřování islámského státu. To je jeden z faktorů, eh, který vede k tomu, že Ehm, islámský stát dokazuje, že se může šířit na západ, na východ, ale v posledních měsících i na jih. Čili jižní státy, ehm, Niger, Čad, a, ehm, že se můžou propojovat s teroristickými organizacemi na jihu. A to vlastně vyvolává, že e, ať je ten proces jakoliv komplikovaný, Eh, tak v Tobruku, v Tripoli, tam jsou parlamenty, ale něco se musí udělat. Dalším faktorem je humanitární situace. 2,4 milionu lidí, milionu osob, které závisí na humanitární pomoci. 1,3 milionu lidí, kteří jsou závislí na potravinové pomoci z 6 milionů Libijců v té zemi. A to v potenciálně bohaté eh, zemi, nemáme dostatečný přístup do Bengází ani do dalších oblastí. A toto je něco, co se ještě zhoršuje, protože dokud se bojuje, dokud probíhá občanská válka, situace se nezlepší. Lidé eh, čekají fronty na chleba v Bengázi. Samozřejmě, že v, v médiích je to trošku překryto sírijskou krizí s, eh, a těmi záběry ze Sýrie, ale ta situace, humanitární situace je nesmírně vážná. Třetí faktor je, že se stvrkávají finanční e, zdroje této země. Libie je sice bohatá země, která má obrovské ropné rezervy a produkce v roce 2011 1,6 milionů barelů. To se teď omezilo na 350 tisíc barelů. A vzhledem k tomu, že klesá cena ropy, tak eh, chápete, že není potřeba pokračovat eh, v poskytování základních služeb pro lidi, když se eh, snížily tyto zdroje. Dále za rezervy centrálních bank se se 180 snížily na 50 miliard dolarů. I když nikdo nic nedělá, lze říci, že za 6-7 měsíců ty peníze zmizí, i když se nic nestane. Už teď jsou výpadky energie, nedostává se energie, eh, blíží se léto. Je to opravdu, opravdu svízelná situace pro lidi. Co s tím můžeme udělat? Eh, co dělá v mezinárodní společenství? Byl tu ten sedácký proces, příprava libijské politické dohody, s jasnou cestovní mapou, s, jasnou, s jasným harmonogramem, aby se vytvořila vláda národní jednoty, aby tato eh, vláda národní jednoty samozřejmě eh, byla v Tripolis. Byl to proces, který byl poměrně eh, jaksi nerovný, protože Eh, tato politická dohoda nebyla všemi schválena. Mí předchůdci to vytvořili v rámci takzvaného libijského politického dialogu. Byly to 22 Libijců, kteří se dohodlo na nějakém textu. Na textu, eh, kde se říkalo, že to má projít parlamentem, má se to podepsat a implementovat. Ovšem oba parlamenty v Tobruku i v Tripolisu odmítli vůbec eh, se sejít v dostatečném kvoru aby se mohli sejít od září eh, k této situaci. Čili je to dohoda. Není ideální, je to kompromis, ale je to průchodné, je to praktické, ale nedošlo k žádnému rozhodnutí parlamentu k jeho schválení. A proto, eh, když jsme hovořili s členy libyského politického dialogu, tak oni eh, tak žádali, aby to bylo podepsáno ale aspoň bez parlamentní dohody a ta by se dala získat později. Ovšem eh, humanitární bezpečnostní situace byla taková, že jsem souhlasil s tímto procesem, aby došlo k rychlému podpisu. Což pak ovšem znamená, vy jste politici, že tu chybí legitimita této dohody. bruská vláda, a já jsem právě přijíždím z Podstobruku, tu dohodu schválila teď s výhradami nesouhlasí s každým bodem, ale v zásadě tu dohodu schválili. A včera a předevčírem a v, v sobotu probíhala diskuze o tedy schválení eh, seznamu, který jim byl předložen prezidentskou radou. To je devět mužů z východu, záp, eh, západu, severu a jihu země, Um, ale eh, byl původní dohoda, dohoda vlá, vláda byla odmítnuta, protože tam bylo, byla příliš skorumpovaná údajně. A teď v, v uplynulých dnech se to dostalo zpátky této radě. Byli jsme v Stredátu, abychom eh, doprovodili tento proces. Byl, vzniknul druhý seznam a ten teď je, stojí před sněmovnou zástupců. Dnes se vedly diskuze mimo parlament, ale nedošlo k žádnému hlasování. Všem zdá se, že existuje jasná většina, ovšem ta menšina, která nechce tuto, tohoto hlasování, prostě zavřela dveře, vypla elektřinu a upřela té většině vstup do parlamentu. Takže asi vidíme, kam to vehle vede. Teď eh, další kroky. Nejprve schválení eh, sněmovny zástupců. Eh, je, máme to, to potřebné kvorum, většinu a musíme vyzvat tu menšinu, aby nebránila uspořádání oficiálního zasedání parlamentu. Druhá otázka je, jak pak pohnout, jak přesunout tuto vládu do Tripolisu, protože jedině vláda v Tripolisu může být efektivní vládou je dlouhá historie exilových vlád, Če doporučení, aby to bylo někde jinde v Libii. Takových vlád také bylo hodně, to není průchodné. Další krok eh, je jasný, aby postupně se přesouvala do Tripolisu. Představte si, Tripolis je město, kterému vládnou milice těžké bez státní, eh, státní autority tam mít vládu, hovořit s těmi milicemi, eh, kdo vládu toleruje, kdo je neutrální a kdo proti ní bojuje. My jsme se snažili to zjistit, máme seznam těch milicí v Tripolisu, bavíme se s nimi, diskutujeme s nimi, aby se ta vláda tam mohla přesunout. Otázkou nyní je, až tam vláda bude Tripolisu, co se bude dít pak? Není tu armáda. A tím se dostáváme k otázce Daeše, migrace, nedostatku státní, státních orgánů, státní autority. To je jeden z, z zásadních úkolů, aby se sformovala národní armáda libyjské bezpečnostní síly. A tyto Liby musí bojovat s Daešem. Jistě, že bombardování může trochu pomoct, ale samozřejmě, že pozemní jednotky musí být Libyjci samotní. A libyjští politici stále ještě jsou tak trochu, bych řekl, plaší, po, eh, po, po, váhají ohledně svolání ne, nezbytných jednání na vytvoření této libyjské ozbrojené síly. Ještě chci zmínit pár dalších věcí, než mi vyprší čas. Tento politický proces to je jedna cesta, musíme eh, pochopitelně touto cestou jít. Má to eh, mezinárodní ucelenou podporu. Usnesení Rady bezpečnosti z loňského prosince, které na rozdíl od Sýrie bylo jednomyslně rozhodnuto. Evropská unie to schválila, Arabská liga to schválila, Africká unie to schválila. Máte jednoznačnou podporu. A mojí snahou je, aby to um, tato jednotná podpora zůstala živá všech mezinárodních organizací, včetně Evropské unie, ale samozřejmě také Rady bezpečnosti. Ale tato libejská část aby existovala vláda, aby byla efektivní, aby se dostala do Tripolisu. To je pouze jedna část. Musí to být doprovázeno paralelním procesem. A to je proces ústavní. Smyslem této dohody bylo, aby vznikla vláda na nějaké období přechodné, období po dobu, řekněme, jednoho roku, maximálně dvou let, než eh, bude platit nová ústava o které eh, budou rozhodovat referendem o obyvatele Libie. Zatím existuje návrh této ústavy, ten musí být ještě dokončen, finalizován a všechny ty rozdíly na východě, na západě se tam musí promítnout v tom ústavním schromáždění. Vynaložili jsme velký tlak na všechny, aby se připojili k, k tomuto ústavodárnému procesu, aby dotáhli ústavu do 24. března, to je ta lhůta, i když lhuty se posouvají, a pak to předložit v referendu hlasování. Paralelní eh, cesta, kterou musíme řešit, to je něco, co fungovalo v Afganistanu. Proces Loja Džirga. Jistě, existuje parlament, který hlasuje, ale také existovala Loja džirka, kde předáci, kmenoví předáci byli někdy svoláváni, aby rozhodovali o strategických státních otázkách, třeba přítomnosti amerických vojáků. To rozhodla Loja džirga, nikoli v parlament. Či to je paralelní proces, kdy využíváme tradičních struktur, říkají se tomu šury v Libii, kde jsou kmenoví eh, předáci a zástupci a zástupci místních obcí, a kteří doplňují ten parlamentní proces eh, ve, při, při hledání řešení. To jsou eh, tedy také dvě paralelní oblasti, kde mohou pomoci Evropané, mohou pomoci s ústavním procesem, s formováním vlády, protože ty otázky, které jsou na stole, jsou samozřejmě velké, velké výzvy. Migrační otázka, to je eh, skutečný bolehlav pro Evropany. Bezstátní um, autority a jejího obnovení nic nebude možné. A ještě poslední věc. Um, má obava je, že ten politický proces formování vlády a také vytvoření toho způsobu, kde bude rozhodovat parlament a šura, že je prostě pomalejší než ten vojenský proces. Ty boje, které vedou v parlamentu a politické rozdíly, které mají v parlamentu, ty vedou prostě k situaci, kdy dochází k samým prodlevám. A islámský stát ve své expanzi se nebaví o žádných čárkách v nějakých dohodách. Oni jen zabírají území. A to je to hlavní poselství které by eh, mělo přicházet i od Evropanů. Politický pro, projekt a proces musí zrychlit. Jinak ti, kdo se šíří, čili Daesh, pašeráci, eh, převaděči, ti by neměli dostat další šanci expandovat. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji, pane Koblere, za vaši prezentaci a začne první kolo eh, otázek, dotazů. Mohli, možná bychom měli jako první dát slovo kolegům z národních parlamentů. Pan Zamit z Malty, EPP. U piacere tiegħi nipparteċipaw u naturalment bħala l pají. Eh, děkuji vám eh, za to, že eh, jsme pozváni tady do zdejšího parlamentu. No a Malta jakožto eh, nejbližší eh, soused eh, Libie samozřejmě nemůže se nezajímat. My víme, že situace je mimořádně obtížná. To, co bylo dnes řečeno, je velmi povzbudivé. Já tedy sleduji novenky a vím, co tady, o co jde. Je třeba, aby se hlasovalo v Tobruku a v souladu s tím, co tady eh, bylo, na čem se dohodl tedy eh, kabinet. Je to skutečně zásadní, aby mohl vzniknout opravdu jeden kabinet. Otázka je, uvědomit si, že e, toto je e, skutečně důležité také v boji proti islámskému terorismu a bez e, jednotné vlády, která si to vezme za svou prioritu, tedy nebude nic. Nová taktika islámského státu je útok na oleářskou infrastrukturu Například minulý týden útok na naleziště ropy FIDA. E, také samozřejmě je tady otázka možnosti americké intervence a teď je ještě e, další otázka Eh, co dál. No a pak je tady otázka, eh, jestli by to bylo třeba ještě rozšířit to zapojení do vlády, protože eh, ne všechny části společnosti jsou zapojeny. No a pak je tam ještě ten chalífa, který tady jeho účast to spíše zhoršuje. No, Děkuji, pane předsedající, pane Koblere, eh, děkuji vám za vaše podrobné eh, vystoupení, ale já bych chtěl říci, že úplně se vším nesouhlasím. Co se týče našich diskuzí ve spolkovém sněmu, tak jsme hovořili o školení eh, vojáků německých v Tunisku. Týká se to také sousedícího státu jako Egypt. A tam jsme Eh, přišli k eh, mnoha úvahám a o těchto úvahách se hovořilo i ve spolkovém sněmu v Německu. A ptali jsme se na to, koho tam eh, školíme a kdo tedy bude potom vše řídit. Takže jsme hovořili o struktuře a to jsou otázky, které musí být eh, velmi rychle ehm, zodpovězeny. Souvisí to se vzděláváním také eh, vládních struktur a musíme se eh, rychle rozhodnout, protože, jak vidím, když pozoruji vývoj, Eh, tak není úplně jasné, jaké je rozdělení sil. A na základě informací od jednotlivých eh, služeb, eh, tak se stále rozšiřuje vliv islámského státu v rámci Libie. Především to hrává důležitou úlohu u mladých mužů a nemáme dostatek času. Je potřeba vytvořit politické struktury. Zde vidím, že je důležité mezinárodně k tomu přistoupit a e, musíme zjistit, e, jaký bude budoucí vývoj, ale nemůžeme čekat na to, že e, v určitý moment že si potom budeme vyčítat za dva roky, že jsme v určitý moment, kdy to bylo potřeba, se nerozhodli. Vielen Dank. Uh, äh, Mr. Schaper, please. Thank you. Uh, thank you, Mr. Koppel, for your Pan Schaper, já vám děkuji za úvod do problematiky vy jste hovořil o chybě, které eh, se dopustila mezinárodní eh, společenství tím, že eh, se stáhlo z Libie příliš brzy. V této souvislosti, na základě vaší zkušenosti z řešení krizí a obnova po konfliktech, protože vy s tím máte skutečné zkušenosti. Čili tady máme možnosti Eh, skutečně masivní intervence jako v Afganistánu, eh, pak je tady taková ta lehčí intervence, eh, to znamená daleko menší angažma a třetí možnost je nedělat nic a počkat, až se to nějak vyřeší, což jsme takto dlouho praktikovali v Sýrii. No, nicméně Afganistán eh, nevyšel, to byla eh, velká intervence, Libya lehká intervence taky nevyšla, Sýrie taky nevyšla. Takže <laughs> co nám zbývá? Děkujeme paní Lösing. Já vielen Dank. Děkuji vám. E, problémy se vzděláváním Eh, problémy s vytvořením vlády jednoty eh, v Libii. Tyto problémy jsou známé a o nich se diskutovalo, ale objevují se rovněž zprávy, které říkají, že toto vytvoření je eh, předpokladem zase pro vojenské aktivity. Aktuálně se hovoří o vzdělávací misi EU, kde by se podílelo Německo. A k tomu bych se chtěla zeptat na následující co by se tím mělo zprostředkovat protože v, v Líbii už jsou eh, tucty milicí, které mají zkušenosti. A co se týče těchto vojáků, tak je potřeba vzdělávat v použití moderních technologií, ale tady vyvstává otázka ohledně eh, embarga zbraní. Kdo v rámci těchto navzájem z nepřátelých stran bude proškolen. A druhá věc, eh, Spojené státy, už se tady o tom hovořilo, že už cíleně bombardovali eh, Líbii a eh, zemřelo tam 30 lidí. Tak na základě jakého mezinárodního práva Spojené státy prováděly toto bombardování? Thank you, Chair. I have also a question on the fight against diet. Děkuji. E, já mám také otázky ohledně boji proti e, Daeshu. Daesh je e, zejména z minulého pátku. Je to svým způsobem eskalace konfliktu, nebo můžeme očekávat jemenský scénář, tedy limitované, zacílené bombardování a tak dále. A co regionální hráči, Egypt, eh, Spojené arabské emiráty, jaká je jejich role v tomto eh, procesu? Eh, potom také forma EUNA, Sofijská mise. Teď hovoříme o třetí fázi a eventuální vyslání vojáků do Libiu. Myslíte si, že nejdříve si to vyžádá jaksi reformu bezpečnostního sektoru v Libii předtím, než tam můžeme někoho vyslat? Děkuji. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Pane Koblere, děkuji za vaše slova. Již jsme v poledne hovořili o nejistotě eh, hlasování o vaší vládě. Vzhledem tomu, že tu je znovu zablokování, tak to není nic nového. Ale chci se zeptat, jaká je politická síle, síla nového premiéra? Může, může to ustát? Eh, může eh, hrát nějakou, to uhrát vlastně, hrát politickou roli. A vím, že se také hovoří o eh, jmenování ministra obrany. Um, jak eh, to je, pokud jde o tu rovnováhu toho, tu možnost, že vstoupí tak tedy takto někdo jako zachránce Libie. Paní Lochbíle také hovořila o egyptském vlivu. Jestli k tomu můžete něco říct. Uh, das Wort hat Herr Freund, bitte. Thank you very much, Mr. President. Pan Freund, děkuji vám, pane předsedo. Tady je opravdu uh, fascinující poslouchat vás, eh, protože to zní, jako kdybyste eh, vyjednával tak, jak se vyjednává mezi odbory a zaměstnavateli Eh, v západně civilizované zemi, jako je Německo nebo Rakousko. Ale tak tomu není, eh, poněvadž eh, zde v prostředí, kde myšlenka demokracie není příliš pokročilá a přesto vyzařujete tento optimismus, kterého já si vážím. A přesto mám několik otázek. Jak vážně je brán islámský stát tou skupinou, se kterou se bavíte. Znamená poslanci, ministerský předseda. Není to jenom nějaká výmluva eh, západu eh, prostě odkládat, než se něco stane někde? Třeba eh, New York Times to popisovali eh, ve včerejším eh, vydání nedávno těch bojovníků IS vzrostl na 6,5 tisíce, zatímco v Syrii máme pokles. Já nevím, v Evropském parlamentu možná víte, že tedy Eh, tady byla skupina, která to jaksi eh, blokuje. Mě by zajímalo, kdo to je a co ti lidé chtějí. Adesso do la parola onorevole Artini. Artini. Grazie, presidente. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já jsem si vyslechl, že se žádá o vytvoření nové vlády v Tripolisu. Jak to, teda, jak to tedy vypadá? Jak stabilizovat situaci? A jak eh, dosáhnout toho, že obě skupiny, ta východní a západní, v případě, že budou pokračovat tímto směrem tak, aby se Libie nerozdělila. Existuje mnoho externích, externích aktérů, kteří mají velký zájem na tom, aby se Libie rozdělila. A ohledně jedné věci, kterou řekl kolega Preda. K tomu bych se chtěl vrátit. Eh, jak se rozhodlo, že to bude s eh, ministerstvem obrany a jak by měly ozbrojené složky toto ministerstvo a opustit. Máme tam tu stráž, která brání celou tu Mm, oblast, kde jsou ropná naleziště. A tedy šéf eh, těchto ozbrojených složek je kandidátem. Zpátky k Daesh. Situace dnes je zcela odlišná. Říká se, že Libie je zcela v odlišné situaci než Sýrie, protože Daesh jak to, že v Bengázi mají takové kořeny, protože se zdá, že tam vyzbrojují eh, osoby, aby potom podnikaly teroristické útoky. Děkuji. Děkuji slovo, pán, paní Maria Gabriel. Děkuji. Pane eh, mimořádný zástupce, děkuji za veškerou, eh, veškeré vaše angažmá, za tu eh, dynamiku, kterou projevujete v tomto těžkém procesu. Chci vás ujistit o naší podpoře v této misi. A samozřejmě ten eh, pokrok je eh, někdy těžko viditelný, ale chci obrátit vaši pozornost ke čtyřem aspektům. Jednak otázka z reprezentativity vlády. Víme, že libický konflikt je konflikt, který má několik vrstev a zasahují do toho eh, i další subnárodní konflikty. Jak budeme si být jistí, že bude tato vláda reprezentovat Libii v celé její rozmanitosti. Eh, Proces míru na národní úrovni musí být provázen prací smíření na místní úrovni a eh, chci zrovna obrátit pozornost na ženy, situaci žen, aby ženy byly zapojeny eh, do tohoto procesu, aby nezůstaly stranou. Víme, že další výzva je ekonomická, takže má otázka je, jak může mezinárodní eh, společenství se eh, zorganizovat, aby podpořilo tuto vládu, vládu, aby se zabránilo ekonomickému zhroucení. Za třetí, boj s islámským státem je prioritou. Domníváte se, že stávající vláda požádá mezinárodní vojenskou eh, pomoc? Vzhledem tomu, že řešení libyského konfliktu není vojenské a mm, že boj s musí vést Libie sama tak jak zajímal by mě váš pohled na tuto otázku. Dále OSN, Evropská unie, Africká unie a Liga arabských států mohou všechny sehrát svoji roli, ať už z hlediska prevence radikalizace a jiných otázek. Takže je zjištěna komplementarita podpory mezinárodní společenství je zorganizována dostatečně. Děkuji. Nyní bulharská kolega, bulharský kolega. Děkuji. E, říká pan Evigenin, děkuji za informace, které se s námi podělil. Velmi stručně, protože jsme se dotkli otázky libijských ozbrojených sil. Já jsem dřív e, e, působil jakožto minister zahraničí a podělili jsme se na školení libijských vojáků v několika zemích, včetně Bulharska. Celý tento projekt byl zastaven protože nebylo jasné, s kým máme jednat, s kým máme mluvit. Nebyly žádné záruky, že ve školení vojáci po svém návratu nevstoupí do soukromých milic nebo že se nepřipojí k islámskému státu v poslední době. Takže domníváte se, že poslední vývoj by umožnil obnovení takové iniciativy za lepších podmínek, že by byly lepší podmínky ke školení vojáků. Já myslím, že je teď důležité konsolidovat eh, zemi nejenom politicky, ale také vojensky. Vzhledem k tomu, že eh, Daesh možná, když bude poražen v Iráku a v Syrii, tak najde eh, více plodné půdy právě v Libii. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Milanu Monovi. Muchas gracias, señor Kobler. Por... Děkuji vám, pane Koblere, za vaše vystoupení. Já si přeji, abychom měli co nejdříve vládu v Libii. Ale já se ptám, kromě té první priority a to, že vláda by se měla přesunout do Tripolisu, tak jestli jsem vás dobře pochopil, další prioritou je vytvořit armádu a že bychom zaintegrovali do armády ty znepřátelené milice, to si myslím, že nebude věc jednoduchá. Myslím si, že také další priorita je kontrola hranic a boj proti obchodování s lidmi a se zbraněmi. Proto jsme schválili evropskou misi Obama. ale eh, co se týče žádostí na eh, mezinárodní komunitu. Ta první žádost by byla vojenská intervence ze strany nové vlády a potom eh, závěrečné zamyšlení. Eh, vy jste právě přijel z Tobruku. My víme, že jiné vlády tam jsou zapojeny, například Maroko nejenom OSN a nenabil jste dojmu, že mezinárodní společenství, protože se příliš soustředí na Sýrii, tak se e, nesoustředí dostatečně mezinárodní komunita na Libii a možná vy byste si býval přál více přítomnosti e, ministrů zahraničních věcí v Tobruku, sousedních států či e, blízkých zemí nebo země, které jsou členy Rady bezpečnosti. A e, proč tady je tato blokáda? Proč tato skupina, o které jste hovořil, tam toto blokuje? Protože čas hraje v jejich prospěch nebo čekají na nějakou vojenskou intervenci a proto se snaží získat čas? Já bych si přál, abyste o tom trošku pohovořil a pokud byste to mohlo rozvést. Děkuji, paní Gomeš. Přeji vám hodně zdaru, pane Koblere, odvedl jste dobrou práci jinde. Takže e, mám plnou důvěru v to, že se vám to podaří e, i v Libii. Slyšela jsem ten argument toho, že vyprší, že dojdou peníze už před dvěma lety. Ale peníze dal tečou. Minimálně offshore. Takže cílené sankce, zákazy určitých, nebo zmražování určitých aktiv a zmražování vízového styku. Myslíte, že by to pomohlo trošku přimět některé eh, libijské mysli, aby se více zamysleli nad otázkou vlády. A já myslím, že i naše členské státy, třeba Malta, některé libijské strany pozvala aby eh, eh, kritizovali tu dohodu, když jsme si ji prosazovali. Tady je hodně protikladů mezi námi. A prostě popíráme, že se tu eh, vede válka v zastoupení. Nejenom, že se po pádu Karafio neinvestovalo do jedné struktury, ale dokonce dochází k tomu, že je tu válka prostřednictvím různých sil zastoupení jiných eh, mocností. Můžeme ignorovat tuto válku? Egypt, Katar, Turecko a další strana. Tím se to všechno smixuje a mezi tím umožníme ISIS, aby pronikla hlouběji. Děkuji, paní Gomeš. A nyní kolega Galer. Děkuji vám. Eh, také eh, v rámci Mnichovské konference o bezpečnosti eh, tak se také hovořilo o Libyi. Můžete potvrdit, že ve skutečnosti ISIS je schopen vyslat bojovníky ze západní Afriky a že by je vyslal do Libie, kde by byli proškoleni, vycvičeni. A další věc. IIIS má nějaké zvláštní vztahy eh, eh, s Libí, a nebo eh, nezávisle na tom, kde v Libii politicky stojí, jestli v Tobruku nebo mm, v Tripolisu, tak jestli by byly souhlasili by s nějakou mezinárodní intervencí, třeba i vzdušně. takže boj proti ISIS nebo to vytvoření jestli by to byl požadavek pro vytvoření vlády, nebo jestli by to podpořila ta libijská vláda. A potom ohledně toho, co řekla paní Gomeš, eh, víme, jestli Turecko eh, podporuje Tripolis, jaká motivace je zatím. Musíme to pochopit, abychom mohli na to také zareagovat. Thank you very much, Michal. Now I give the floor to Mr. Pan Kobler který může eh, uceleně odpovědět za 7 až 8 minut. To jsou otázky tak na hodinu, já se pokusím to zvládnout za 7 minut. Tak já bych eh, začal tím, že se soustředím na obecné téma, eh, ze kterého to všechno vychází. Je to proces budování státu či budování národa a z tohoto pohledu lze zodpovědět vše. Tato země vlastně nikdy nebyla národem. Kadáfi 40 eh, let budoval iluzi státu, který nikdy státem nebyl. my hovoříme o restituci státní moci, ovšem tady nejde o restituci, tady obnovení státní moci. Tady se de facto poprvé vůbec buduje eh, státní struktura. No to samozřejmě vede k řadě těch dalších otázek. Jak strukturovat eh, budoucí armádu? tak eh, jak chcete vlastně strukturovat eh, tuto armádu. Tady nikdy taková zkušenost nebyla. Eh, v Iráku eh, tam je historie vojenství stará pět tisíc let, tam se ví, jak se jak řídí armáda. V Libii to nikdy nikdo neuměl. Takže je třeba, je třeba tedy eh, začít úplně od začátku, eh, dát jim k dispozici organigramy, ať si tam doplní jména a eh, to je prostě něco, co se tam nikdy, nikdy neodehrávalo. A to je de facto jeden z našich problémů a je to problém, který se týká našich otázek, zejména tedy naší trpělivosti. Já jsem Eh, se eh, už eh, bavil o strategické, řekněme, trpělivosti či netrpělivosti. My třeba jsme měli takové mise v Bulharsku, to znáte, ano. Tady kdo vlastně tam byl školen? Milice, a co potom s těmi lidmi bude? Kam půjdou? Půjdou tedy na stranu ISIS nebo koho? To je samozřejmě něco, co vede k řadě nesprávných politických rozhodnutí. My prostě potřebujeme cosi a cosi to, co si je prostě výcviková mise. Čili co teď vlastně potřebujeme? Tady musí nastat určitá posloupnost události. A de facto tady teď jde o to, aby se vytvořila libijská národní armáda, která neexistuje. My máme Haftar na východě, eh, máme milice na západě ty milice je třeba integrovat do armádní struktury. Teď kdo bude ministrem obrany, kdo bude šéfem, tedy náčelníkem generálního štábu, kdo bude zodpovědný za logistiku a tak dále. To všechno je třeba definovat. Pak bude třeba eh, vytvořit jednotky. Hovoříme zpočátku o dvoutisícové armádě. A pak je třeba otázka eh, dalšího tréninku. Tam je 6 milionů kusů zbraní, to znamená, každý, eh, včetně dětí, má k dispozici aspoň jednu zbraň. Ano, jsou tam třeba eh, strážci ropných polí, kteří ano, bojují proti islámskému státu. Eh, potřebují nějaký trénink, potřebují nějaký výcvik. Ano, ano, je třeba, aby ovládali eh, zbraně, eh, aby byly součástí armády. Čili skutečně musíme jít postupně jeden krok za druhým. Otázka, školíme si a cvičíme si ty správné lidi, ano, to prostě je třeba zajistit. A to může eh, dělat, to mohou dělat eh, spojené národy. Ale my, samozřejmě chyby mohou být, ale v zásadě jde o to, aby tito lidé byli prostě prověřeni a aby eh, nepocházeli z prostředí, kde se hrubě porušují lidská práva. Čili takto se bude budovat armáda. To musí udělat oni sami, to musí být jejich armáda. Další otázka. Čili aby to eh, Libíci brali za svoji armádu, aby eh, tam byly řádné zdroje, eh, zapojit milice a pak se dostáváme do, na, k otázce výcviku po prověření. Protože ano, my jsme v Bulharsku tam je vyškolili a oni potom prostě nějak zmizeli. Mnozí hovořili o obavách, které zaznívají v národních parlamentech a obavách z výcviku. Čili Tady skutečně eh, je třeba, aby se ty otázky řešily v té správné posloupnosti. Eh, prostě potřebujeme určitý počet lidí, alokovat peníze, ale opravdu je třeba eh, je třeba tedy postupovat tak, abychom věděli, že se mm, plní naše cíle. Další věc, intervence a budování vlády. Často slyšíme, že otázka rychlého ustavení eh, jednotné vlády, že souvisí s vojenskou, eh, vojenským zásahem. Já, že, prostě, že ta vláda bude ustavená, požádá například Američany, aby eh, zautočili ze vzduchu na nepřátelské pozice eh, nebo na eh, obchodníky s lidmi eh, v Libii. Tady bych byl velmi, velmi opatrný. Tady ta jednotná vláda totiž bude na začátku velmi slabá. Tam stále je poměrně silný antikoloniální reflex v Libii a antikoloniální, anticizinecký étos tam pořád funguje. Tady skutečně eh, oni jsou eh, hrdí a chtějí, aby se jim eh, do toho cizinci nemíchali. No dobře, tak ano, mm, mm, Libijci si přejí bezpečnost, možná, že Eh, tam eh, běžní, běžní Libijci, těm by asi nevadila přítomnost eh, cizích odborných sil, ale u milici je to úplně něco jiného, to je třeba cít úvahu. Tak a tato slabá vláda se musí postupně posilovat a není vhodné ji oslabovat tedy tím, Eh, že bychom ji příliš, eh, příliš zatěžovali. Pokud tam taková vláda bude, pak tedy třeba Evropané mohou požádat o svolení přiblížit se eh, pobřeží, protože je tam ta zóna 12 mil a Eh, de facto oni pašují lidi do Evropy tím, že dojedou na tu hranici 12 mil a eh, pak eh, vyšlou nouzové signály a požádají Itálii, aby se o, ten, o ty lidi postarali. Čili tady musíme být skutečně opatrní. Co se týče vojenského zásahu, Eh, tedy to, že by ta vláda jako první věc požádala o vojenskou intervenci, to asi ne. Někteří z vás se dále ptali o tom, jak by to bylo tedy eh, s vojensko, vojenskými zásahy, například ze vzduchu. Tak samozřejmě naše pozice je jasná. A sice jakákoliv intervence musí vycházet se musí být oprávněna podle mezinárodního práva a musí respektovat eh, mezinárodní humanitární právo. To je jasné. Já nevím, eh, jestli eh, pokud vláda povolí intervenci, jestli je to třeba ještě někde jinde projednat, čili tady to nemohu říct, jestli to už stačí, aby to bylo v souladu s mezinárodním právem. A zejména je třeba dbát na eh, mezinárodní humanitární právo. Otázka, eh, kdo to tady blokuje, ten politický proces. To jsou eh, zastánci tvrdé linie, což souvisí eh, s takovým obecným rybířským syndromem, který je dán nedostatkem státnosti po řadu generací. Tady se každý stará o vlastní zájmy, eh, kmenoví vůdci, náčelníci vesnic a tak dále. A nikdo si nedokáže představit, že může být nějaký národní zájem nadřazen jejich vlastním zájmům. Čili oni tady blokují a blokují a e, sledují pouze e, politické zájmy například východu. No a proto tam potřebujeme prostředníky. Třeba tady eh, Malta eh, v rámci Evropské unie zde sehrává zvláště důležitou roli. Samozřejmě je třeba, aby nastalo národní smíření. Je třeba respektovat eh, celou zemi. Jsou tam liberálové, umírnění, islamisté, ale také radikální islamisté. Východ nemůže tvrdit, že eh, odmítne eh, každého ministra, který patří muslimskému bratrstvu. Muslimské bratrstvo je součástí součástí eh, politické mapy. Jestliže někdo řekne, Eh, vy patříte eh, tady k generálu Haftárovi, takže vás taky neuznáváme. Takže samozřejmě to tak nejde. Je třeba uzavírat kompromisy. Toto je prostě politická realita v zemi, prostě politický islám je součástí eh, politické hry. Vy jste tady hovořili o ministru obrany, o ministru vnitra. Ten je taky politický islamista, ovšem pochází z východu a má dobré vztahy k islamistickým milicím. Ale vláda prostě potřebuje silného ministra vnitra, který je z Tripoli a samozřejmě, čím lepší jeho vztahy k milicím, tím větší šance na úspěch. Takže to je třeba uznat. This cluster of questions. Uh, Egypt has a particular role. Eh, region, zástupná válka a tak dále. Egypt tam má své zájmy, má 1800 kilometrů hranice eh, s Libií a chce, aby ta hranice byla bezpečná svého času 5,5 milionu egyptianů pracovalo v Libii. A byl tam problém s mládeží a dalšími tlaky a ono se to nelepší. Čili tady ten export eh, pracovníků do Libie, to tady zase vidíme. Čili eh, eh, Egypt tam má své legitimní Eh, zájmy. Ale co Katar, co Turecko, co Abu Dhabi? Turecko tam má své ekonomické zájmy, ale když vidíte ty, ty, ty mrakodrapy v Tripoli, no, samozřejmě to vyvolali Turci, takže ti se tam chtějí vrátit a stavět dál. E, jiní mají jiné zájmy. A tady bych chtěl říci, že v rámci mezinárodní koheze nelze nadměrně zdůrazňovat roli, kterou tam hrají Katarci, Abu Dhabíci a další. My prostě potřebujeme, aby se všichni sesedli k jednomu stolu, protože vidíme, že zejména nás tím eh, islámským státem a jeho expanzí se to všechno hroutí. No a ještě poslední věc, to je konsensuální téma politických hráčů a lidu. Tato eh, země je tradičně sufistická, to je takový ten, ta, ta měkká forma islámu, žádný vahabismus, eh, který se tam dostal za poslední 20 let. 80% eh, islámských statistů jsou cizinci, a ne mnoho, mnoho Libíců se k ním nepřipojuje. Jsou to Tunisané, Maročané a jiní cizinci a nikdo je pořádně nespočítal. Je jich šest tisíc nebo ne, no to nevíme. Ale samozřejmě je tam tlak eh, eh, kvůli Syrii, že a tedy ty, oni se tam svízají další. No, takže já doufám, že jsem vám zodpověděl všechny otázky. Moc krát vám děkuji za tuto příležitost a děkuji vám za podporu, kterou potřebuju. Thank you very much. Já vám děkuji, pane Kobler. Pane Brok, chcete něco říci? Elmare. Jen chci poděkovat panu Koblerovi Myslím si, že jeho mise je um, zcela eminentního významu. Odbdivuji vaši odvahu. Když vidím situaci v severní Africe, jak jsme se bavili o Tunisku, Egyptu, víme, eh, nakolik vaše mise musí řešit stabilitu těchto zemí. Ale to, co jste řekl potichu o možných prvních eh, krocích, myslím, že je jedna z důležitých eh, otázek, které čelíme. Čili já doufám, že se vám eh, podaří v brzko dosáhnout úspěchu, pokud se to ovšem nestane. Tak to, o čem se teď bavíme, v případě tu, turecko-řecké eh, hranice, se bude zdát ještě jako drobnost. Takže vám přejeme hodně zdaru. Děkuji, Elmar. Tím končí tento bod pořadu jednání. Děkuji tlumočníkům, kteří byli skvělí a velmi nám pomohli. Děkuji všem našim kolegům z národních parlamentů. S nimi jsme se velmi rádi setkali a debatovali. Další setkání je v pondělí odpoledne ve tři. Konec jednání. Ti, kdo tu zůstanou na předsednictvu, tu zůstanou, až kolegové odejdou.